Good afternoon, colleagues. Dobré odpoledne, vážení kolegové. Pokud jste připraveni, můžeme zahájit naše odpolední jednání. Jsme velice rádi, že mezi nás přišel pan minister Chris Fernie, který je ministrem zdravotnictví a zde zastupuje malcké předsednictví. Děkujeme mnohokrát za vaši přítomnost, pane ministře, a těšíme se na to, až pohovoříte o vašich prioritách a také o tom, jak se Evropský parlament může připojit eh, k činnosti směřující k dosahování vašich cílů. Takže nejprve vám dám slovo a poté budou mít eh, prostor naši členové pro kladení dotazů. Bohužel bez mikrofonu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěl bych využít této příležitosti. A ještě jednou vám poděkovat, podobně jako můj předřečník. Zdá se, že drobný technický problém s mikrofonem. Já, podobně jako můj předřečník, se budu snažit odvádět dobrou práci pro evropské občany. A podobně jako mý kolegové ministři si uvědomuji, že šest měsíců je velice krátkou dobou. A proto v oblasti zdravotnictví, stejně tak jako v dalších oblastech, je velice důležité zajistit kontinuitu. My se domníváme, že to, o čem v uplynulých letech diskutovala Rada, by mělo i nadále zůstat eh, na pořadu jednání ministrů zdravotnictví i za našeho předsednictví a také doplnit některá další témata. Proto bude důležité, aby to, o čem bude rada diskutovat, a pracovní program rady na dalšího půl roku, aby na to potom zase navázala další předsednictví. Já jsem velice rád, že jsem zde dnes v vašem výboru a během té krátké doby, kterou máme k dispozici, se velice rád s vámi podělím o to, která témata budou prioritou malckého předsednictví a rád zodpovím vaše dotazy. Chtěl bych na úvod zmínit jednu z našich priorit, kterou je navázání na to, co se eh, říkalo již eh, v minulých letech o nepřenosných chorobách, zvláště pokud jde o úsilí na snižování výskytu a úmrtnosti těchto nepřenosných chorob. Před 60 až 70 lety i zde v Evropě nakažlivé choroby zabíjely stovky tisíc občanů. A nyní, protože zde máme řadu iniciativ a opatření v oblasti zdravotnictví a veřejného zdraví, dokážeme šíření nakažlivých chorob do značné míry zabránit. Nakažlivé choroby již nejsou takovými zabijáky, kterými byly před 60 až 70 lety. Na druhou stranu zde však máme choroby nepřenosné, které do jisté míry eh, převzaly tu štafetu a u těchto nepřenosných chorob jsme nyní v podobné situaci, jako jsme u před těmi 70 lety byli u chorob nakažlivých. A stejně jako jsme nalezli způsoby prevence chorob nakažlivých, je velice důležité, abychom nyní jak na úrovni národní, tak na úrovni evropské diskutovali o metodách a systémech, které nám pomohou zabránit šíření těch chorob nenakažlivých. Jednou z nejčastěji se vyskytujících těchto chorob, které, eh, kterým lze předcházet, je obezita. Jak víte, obezita nabývá problémů v rozměrech epidemie, především u nás na Maltě. A myslíme si, že je to jedna z chorob, které lze zabránit. Obezita je na agendě Evropské unie již řadu let. Již v roce 2007 Evropská komise vydala Bílou knihu se strategií na boj proti obezitě. A poté přišly i konkrétnější dokumenty. V roce 2013 Evropská rada dala mandát Halivelově skupině o výživě a fyzické činnosti a cílem tedy bylo bojovat proti dětské obezitě. A toto bude také jedním z cílů malckého předsednictví, zaměřit se na boj proti obezitě u dětí. Nyní se nacházíme v polovině akčního plánu boje proti dětské obezitě. Byl to plán na léta 2014 až 2020. Komise a rada nyní provádějí střednědobý přeskum a na neformální radě, která se bude konat v březnu na Maltě, bude tento přeskum předložen a my se podíváme na to, co v členských státech v boji proti dětské obezitě funguje, co lze zlepšit, z čeho se můžeme navzájem poučit a co je ještě třeba vykonat proto, aby náš cíl, kterým je zastavit nárůst dětské obezity, do roku 2020 bylo dosaženo. Dosavadní čísla nám ukazují, že bohužel se k tomu cíli nikterak neblížíme. Proto je třeba se na tento problém o to více soustředit. Protože se domnívám, že to je jeden z těch bodů, kde skutečně nepřenosným chorobám lze předcházet. Ještě konkrétněji k témuž tématu budeme na dobrovolném základě navrhovat jakési sady nástrojů, různým úřadům, především školám, a budeme je povzbuzovat, aby například nakupovali eh, potraviny do škol. Za uplynulého roka půl se v radě hojně diskutovalo o tom, jak můžeme také vést dialog eh, s průmyslem, tak, aby jak si přestali vyrábět, přestali vyrábět ty nezdravé potraviny, které naše děti konzumují. Snažíme se změnit eh, to, co naše děti jedí. A myslíme si, že je proto důležité změnit i nabídku na trhu. Takže můžeme něco udělat jak na straně poptávky, tak na straně nabídky. A pokud se obrátíme na orgány, které vypisují tendry na nákup potravin do škol, pokud jim dáme správné nástroje, které jim umožní objednávat takovou stravu, která není nejlevnější, ale která rovněž eh, zajišťuje, aby ta strava byla výživná, aby tam bylo méně soli, méně tuků, aby byla méně kalorická, obsahovala i méně cukru, tak tím vlastně přispějeme i ke změně trhu a určitým eh, způsobem změníme vlastně i způsob výroby potravin, které děti konzumují. Prostřednictvím té sady nástrojů tedy budeme apelovat na školy, aby Eh, tedy nakonec to objednávané jídlo bylo výživnější. Tolik tedy k dětské obezitě. Dalším důležitým tématem, které bych rád zmínil, je spolupráce mezi členskými státy v oblasti zdravotnických systémů, a to i v přeshraničním kontextu a týká se to především eh, poskytování zdravotní péče. Zde bych se rád soustředil eh, z časových důvodů na dva nebo tři důležité aspekty. Jednak jde o služby poskytované pacientům, kteří trpí vzácnými chorobami. Těto pacienti často obtížně eh, hledají eh, zdravotnická střediska, která by byla v blízkosti jejich bydliště a lidé, kteří mají tuto vzácnou chorobu, a pocházejí z malých zemí, jsou často jedinými občany té dané země, které danou chorobou trpí. A pokud tedy není možné, aby v každé zemi bylo nějaké centrum excelence pro tyto vzácné choroby, tak eh, bychom měli takovéto centrum vybudovat na té unijní úrovni. Na tomto návrhu pracujeme s Evropskou komisí a myšlenka je taková, že by tato centra excelence se měla propojit v evropské referenční síti a měla by si navzájem sdělovat osvědčené postupy, měla by sdílet výzkum a tím se dostávám k té druhé věci. Domnívám se, že evropské referenční sítě můžeme využít jako jakýsi rámec pro postgraduální eh, vzdělávání lékařů, paramediků a zdravotních sester. Prozatím to postgraduální vzdělávání těchto odborných profesí se opírá především o bilaterální dohody mezi univerzitami, nemocemi a jednotliv, nemocnicemi a jednotlivými profesory. A můžete mít štěstí a mít profesora, který vás pošle do nějaké nemocnice, kde se něco naučíte, ale jiní lidé nejsou tak, nemají takové štěstí a takovou to příležitost nemají. A my si myslíme, že ty referenční sítě jsou právě příležitostí, jak zlepšit postgraduální vzdělávání lékařů a zdravotnických pracovníků. Jak do toho vnést větší strukturu, protože se domníváme, že to může přispět nejen těm zdravotníkům samotným, ale také pacientům. A ještě poslední věc, a ta se týká přístupu k lékům, především k inovativním lékům. Já si uvědomuji, že i v Evropském parlamentu se o tomto tématu diskutuje a my se domníváme, že členské státy by také více měly o tom diskutovat mezi sebou, více sdílet informace a zkušenosti, pokud jde o zajišťování dostupnosti léků. také o technologickém hodnocení sběru údajů a podobně, ale také o tom, jakým způsobem se léky nakupují. Vím, že především v uplynulém roce a půl rada o tomto tématu diskutovala velice často. A vím také, že existují určité regionální skupiny, které se v některých zemích vytvářejí a které zvažují, že si budou léky zajišťovat společně. Proto je důležité o tomto hovořit i na úrovni celé Evropské unie v Radě. My samozřejmě nemůžeme hovořit o nových lécích a přístupu k lékům, aniž bychom do toho dialogu nezačlenili zástupce farmaceutického průmyslu. My nesmíme pracovat jaksi proti tomu průmyslu, ale spolu s ním, ruku v ruce. Proto během našeho předsednictví budeme i nadále pracovat na iniciativě, kterou zahájilo nizozemské předsednictví a na kterou potom eh, navázalo portugalské předsednictví a i letos na Maltě zorganizujeme kulatý stůl členských států a stakeholderů z oblasti farmacie. Paní předsedkyně, toto jsou tedy ve stručnosti dvě naše naprosto zásadní priority, což však neznamená, že se nebudeme věnovat i jiným tématům. Například na konci tohoto měsíce se bude konat jednání na vysoké úrovni o HIV AIDS o HIV AIDS a potom v květnu se bude konat konference o elektronickém zdraví e-health, kde se bude hovořit o informačních technologiích a jejich využití ve zdravotnictví. Pak je zde samozřejmě i téma antimakrobiální rezistence, to je také velice důležité. Myslím si ale, že nyní skončím a velice rád si vyslechnu to, co chtějí říci členové Evropského parlamentu, především pak koordinátoři jednotlivých skupin. Děkuji mnohokrát, pane ministře. Jsme velice vděční za přehled, který jste poskytl o prioritách malckého předsednictví a nyní dáme slovo našim členům. Nejprve tedy budou hovořit zástupci jednotlivých politických skupin a nejprve to bude za EPV paní Grostet, prosím. Merci beaucoup, madame. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, Děkuji za to, že nám věnujete svůj čas, tento čas pro dialog, který je důležitý na počátku malckého předsednictví. Je tady jedno téma, které bych chtěla rychle zmínit, protože jsem se dozvěděla, že se to přímo nedotýká vašich kompetencí, protože se to prý týká na Maltě ministra pro zemědělství. Jde o revizi eh, o veterinárních léčivech. Asi před rokem v Evropském parlamentu proběhlo první čtení a od předsednictví do dalšího předsednictví my neustále čekáme, až budeme mít stanovisko rady, abychom se mohli posunout dál. A vy jste uvedl, že chcete eh, bojovat proti rezistenci proti antibiotikům a to je jeden z důležitých a z hlavních cílů této revize tohoto nařízení. Takže my děkujeme za to, že je že vy můžete ovlivnit ministra zemědělství, aby ty věci opravdu pokročily za vašeho předsednictví. Pak jste také zmiňoval vzácné choroby a já, to mě velice těší. Uh, Samozřejmě jste zdůraznil, že je nezbytné vytvořit si to centrum těch špičkových center, eh, tu síť těch špičkových center a já bych chtěla zmínit, že je velice důležité vnést do toho nové podněty do boje proti vzácným chorobám, protože v tomto případě je trh velice roztříštěný a nové inovace přináší navýšení nákladů a kvůli tomu je nezbytné vylepšit spolupráci a vylepšit dialog mezi členskými státy, prohloubit ho. Jak je možné tyto věci skloubit, abychom měli rovné postavení evropských pacientů i těch, kteří trpí vzácnými chorobami, aby se jim dostala stejná péče. Poslední věc, komise uzavřela své veřejné slyšení eh, o posílené evropské spolupráci, pokud jde o hodnocení eh, technologií v oblasti zdravotnictví, HTA. Máte nějaké návrhy, aby se do toho mohl připojit i Evropský parlament? Mně vyhovuje návrh, který předložila komise, ovšem za určitých okolností a já si myslím, že by to mohlo vést k dobrým výsledkům. Potom vakcinace. V Evropě bohužel dochází e, k poklesu míry vakcinace a to je opravdu závažné. Chcete proti tomu e, přijít s nějakou akcí, udělat nějaké opatření, abychom přiměli evropské občany k tomu, aby mohli lépe profitovat z vakcinace? Děkuji. Děkuji, paní Krostet. A dalším řečníkem je koordinátor za sociální demokraty, paní Dali, koordinátorka. Eh, děkuji. Děkuji vám za to, že jste nám představil priority mátského předsednictví pro oblast zdravotnictví. A chtěla bych říci, že je velmi pozitivní, že budete věnovat zvláštní pozornost obezitě, zejména, zejména obezitě dětí, protože eh, to nabývá epidemických rozměrů v Evropě, zejména v některých členských státech, včetně Malty. A myslím si, že toto je jedna z věcí, kterou bychom měli proskoumat po těch eh, příštích šesti měsících, proskoumat výsledky, ke kterým to vedlo. Další věc, k řešení dětské obezity je zapotřebí, abychom ošetřili vzorce chování v rodinách, návyky a také ve školách. Jak si myslíte, že něco takového můžeme zharmonizovat ve všech členských státech? Zamýšlíte se nad tím a pak je tady zase ještě celá řada dalších eh, iniciativ. Ke konci vašeho projevu jste zmínil data pro zdraví, tedy jde o technologické informace ze zdravotní oblasti. Digitální technologie samozřejmě ehm, se velmi rychle vyvíjí, je to inovativní nástroj, který může konkrétně na pomoci pro přeshraniční výměnu dat k osobnímu stavu jednotlivých pacientů. Ovšem s tím souvisí také fakt, eh, že je tady mnoho členských států, eh, které ovšem nemají takové programy, které by mohly tímto způsobem pomoci pacientům. Tedy jak chcete tady do toho vnes nějaký impuls, aby všechny členské státy měly takový program a aby potom bylo možné mít tuto výměnu mezi všemi členskými státy. Děkuji eh, za EKR paní Krupa. Děkuji Já chciałam zapytać, paní ministře, poněvadž... Děkuji. Mám na vás dotaz, pane ministře. Jedna z priorit je dětská obezita. Problém obezity souvisí s mnoha faktory a jedna z příčin obezity i dětské obezity je konzumace zpracovaných potravin, které jsou plné chemikálí. A tady by mě zajímalo, zda podporujete takzvané zelené potraviny, tedy ekologické potraviny, biopotraviny. Uh, Eh, také diskutujeme o eh, nízkorizikových eh, pesticidech, takových máme registrovaných pouze sedm a proces registrace, pokud se nepletu, trvá asi dva roky. Tedy myslím si, že bychom se měli zamyslet nad tím, zda by tento proces registrace nemohl být urychlen. Poslední otázka, ta se týká potravin, které otravují organismus dětí. Máme tady xenoestrogeny například a ty jsou vlastně všudy přítomné. Takže já si myslím, eh, nebo zajímalo by mě, zda se chcete eh, něčím takovým zabývat. Jaké jsou možnosti prevence? Jak zabránit širokému rozšíření eh, těchto látek, které jsou v současnosti zodpovědné za vznik nejenom nádorů, ale poškozují také například reprodukční zdraví a ovlivňují eh, vyváženou sexuální mentalitu plánujete nějaké kroky, paní Meissner? Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také velice panu ministrovi ze strany liberálů. Děkuji mu za prezentaci jeho klíčových témat. To bude jistě velice zajímavé předsednictví těch příštích šest měsíců. A mám krátkou otázku. Ta první, neboť já jsem spolu vyjednala mm, nařízení o lékařských produktech, byl to velice obtížně dlouhý proces a proto by mě velice zajímalo, zda eh, v náradě může být dodržen časový harmonogram, což by znamenalo, že v březnu musíte vše schválit, poslat do parlamentu a my potom v dubnu na plenárním zasedání bychom mohli potvrdit výsledek trialogu. Vím, že mnozí se oblasti eh, léč potravinářských produktů čekají na to, že se konečně něco stane. A my také. Takže první otázka. Zůstane se u tohoto časového harmonogramu? A druhá otázka se týká eh, obezity u dětí. Tady vlastně jdu směrem kolegyně Dali, už to v podstatě řekla. Jde jistě také o informace na školách. Již jste řekl, že chcete připravit zákaz pro určité typy potravin na školách, ale nejde také pouze o zákaz, jde také o informace, o informovanost. Chcete spolupracovat se školami, například například o obsahu výuky. Ono to vlastně začíná již v mateřských školách. Já jsem před nedávnem navštívila jednu mateřskou školu a dostala jsem k dispozici zdravou snídaní. A tam jsem viděla, že tři děti nevěděly, co to je mrkev. I když na severu Německa si můžete mrkev běžně koupit, oni mrkev vůbec neznali a přitom jim výborně chutnala, když ji ochutnali. Takže to, to jsou, myslím, skvělé záležitosti. Plánujete něco v tomto směru? A třetí otázka, eh, budoucnost medicíny. Vy jste říkala, že chcete mít přeshraniční výměnu, vy jste říkala, že eh, informační technologie v medicíně je důležité téma a zde dva příklady. Či otázky za prvé, do jaké míry si myslíte, že pomocí většího nasazení informační technologie je možné ušetřit náklady v medicíně a také vylepšit situaci pro pacienty, protože bude k dispozici více údajů a bude možné také se vyhnout zbytečnému ošetřování pacientů. A dále, co si myslíte o alternativních metodách, jako je čínská medicína či homeopatie, jakou roli by to mohlo hrát podle vašeho názoru? Děkuji. Děkuji ani paní Konečná za GUE. Děkuji paní, paní předsedkyně, děkuji pane ministře, že jste mezi nás zavítal. Vy jste na začátku mluvil o nekaž, nenakažlivých a nakažlivých nemocech. Dovolte mi, abych se na rozdíl od svých předřečníků uh, bavila o těch nakažlivých protože akční plán Evropské unie pro HIV skončil v roce 2016. Eh, akční plán pro boj s TBC se datuje až do roku 2008 v obou případech nám rostou nemocní v Evropské unii. Nemáme žádný komplexní plán pro boj se žloutenkou typu C na celoevropské úrovni a hovoříme tady o tom téměř pořád. Komise nás několikrát ujišťovala, že něco připraví a dosud nepřipravila vůbec nic. Přitom platnost původních plánů je už daleko za svojí expirační lhůtou. A navíc je třeba si uvědomit, že všechna tato onemocnění Eh, kterým lze zabránit a která jsou extrémně a zbytečně zatěžující zdravotní systémy, jsme jim prostě mohli předejít. A já se vás zcela otevřeně ptám, co Rada hodlá s tímto problémem dělat. Hodlá předsednictví nějak více tlačit na komisi, aby konečně splnila své četné sliby v této oblasti. Já vím, že mi eh, řeknete, že máte připravenou konferenci na toto téma, ale pane ministře, upřímně, Konferenci jsme mohli organizovat možná ještě loni, ale letos už nemáme jeden jediný akční plán, fungující akční plán v boji s nakažlivými nemocemi a počty pacientů v Evropské unii nám rapidně rostou. To je prostě, prostě ostuda Evropy. A my bychom si to měli uvědomit a já bych vás chtěla moc požádat, aby si to uvědomila i Rada, Protože jestli se sejdete na konferenci a vymyslíte něco dalšího na papíře, tak to možná bude fajn ale my potřebujeme, aby komisi konečně někdo eh, přitlačil ke konkrétním činům, pokud si komise sama tento závažný problém neuvědomuje. A druhé téma, kterého se dotknu již jenom velmi krátce, se týká endokrinních disruptorů. Tam je ten problém velmi podobný. Komise nás tady balamutí, komise nám předkládá ne vždy úplně pravdivé údaje, v rámci hodnocení endokrinních disruptorů a já bych se chtěla zeptat, jestli se hodláte na radě tomuto problému nějak věnovat v tom následujícím poletí a jak hodlá malcké předsednictví řešit dokumenty, které přicházejí z Evropského parlamentu. Děkuji. Uh, Děkuji, paní Dufasi. Děkuji, paní předsedkyně. Vítám pana ministra. Je pravda, že těch témat je skutečně mnoho. Hovořil jste o výživě, o obezitě, ale také zde máme epidemii rakoviny, epidemii diabetu, obezity, problémy s plodností. Kolegyně hovořila nyní o endokrinních disruptorech. A skutečně je zde potřeba, jak si, aby nás komise eh, přestala vodit za nos protože my máme již třetí definici o definicích eh, endokrinních disruptorů a dosud jsme se na ní nedokázali shodnout, protože na jedné straně se říká, že souhlasíme s definicí Světové zdravotnické organizace, ale ve skutečnosti potom zde vůbec nemáme tu definici Světové zdravotnické organizace, protože v té definici endokrinních disruptorů tam by bylo třeba, jak si definovat ten způsob působení Víme, že ty disruptory mají sekundární dopady, ale to není přesně jaksi eh, ten eh, modus operandi. A Potom je tam ještě rozdíl mezi tou prokázaností a neprokázaností těch disruptorů a to potom vede k problému s definicí toho, co vlastně endokrinní disruptory jsou. Potom je tam ještě hodnocení e, rizik, pokud jde o expozici e, těchto, těmto látkám. A třešnička na dortu spočívá v tom, že někdy, nyní chceme jaksi uh, odstranit používání eh, některých těch eh, pesticidů. Nicméně, protože ty pesticidy jaksi eh, se používají proti hmyzu, tak se tam zase hovoří o nějaké výjimce. A já se vás chci zeptat, jak tedy zajistíte, aby ta definice endokrinních disruptorů byla dostatečně široká a odpovídala definici VHO. Naše právní služba v parlamentu nám říká, že komise předkládá vlastně eh, návrh, který je v rozporu se zákonem a chci se zeptat, zda jste připraveni obrátit se i na své právní služby a také posoudit, zda ten návrh komise je legální. A pak je zde ještě návrh o nanočásticích a k tomu mám dvě věci. U těch nanočástic, jak je možné, že eh, ty, že existuje oxid titaničitý eh, v bombónech, které dáváme dětem. Je to proto, protože komise není dostatečně restriktivní, pokud jde o oznamování těchto látek na potravinách. Pak jste hovořil o cenách léků. Tam ale samozřejmě máme zázračné řešení, které spočívá v povinných licencích. A já se chci zeptat, proč spolu eh, s komisí a s radou, mm, jak si neustavíte povinnost povinného licencování, které by umožnilo budu, eh, vyrábět a prodávat generika. Paní předsedkyně přerušuje, prosím respektujte řešnický čas. A potom zde mám paní Dornáno. Prosím, respektujte řečnický čas. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji, eh, pane ministře. Eh, v rozhovoru v časopisu eh, Euraktiv zmiňujete priority pro malcké předsednictví. Je to rozhovor z roku 2016 a tam se řešila eh, přístupnost léků, mobilita eh, v této oblasti a obezita dětí. A ono to bylo v podstatě nakonec zredukováno. Hovoříte o nepřenositelných chorobách. Ano, to je samozřejmě znepokojivé, zejména spoje spojeno s demografickým stárnutím, eh, protože tady došlo ke zdvojnásobnění eh, počtu pacientů, nebo dojde do roku 2080 a kardiovaskulární choroby představují 40 úmrtí v Evropě, 1,9 milionů úmrtí eh, ročně. A vedle těchto Eh, tyto choroby eh, jsou samozřejmě v 60% případech způsobeny eh, nadváhou a 50% případů diabetu druhého typu také s tímto souvisí. A potom je tady ještě jedna obecnější otázka a to je nevyvážená strava Máme tady eh, úsporná opatření, to vede k zhoršení životní úrovně občanů a zdravá strava eh, je samozřejmě luxus pro ty nejchudší eh, skupiny obyvatel. A tito Evropané potom používají průmyslově zpracované potraviny, kde je příliš soli a cukru a tak dále. Evropský parlament se k tomu nedávno vyjadřoval v těch potravinách je často také palmový olej, který jsme zde také řešili. Tyto průmyslově zpracované potraviny jsou velmi často komerčně představovány eh, jako eh, velmi eh, cnostné, například nápoje bez cukru a vlastně to vede k tomu, že Evropané konzumují věci, které vlastně nejsou zdravě, zdravé. A tedy dětská obezita, ta souvisí také s potravinami ve školních jídelnách. Velmi často jsou tam eh, různé polotovary eh, využívány eh, a z konzumace potravin, kde je vysoký obsah soli a cukru. Děkuji. Prosím vás, abyste odpověděl na všechny tyto dotazy, je tam celá řada zajímavých otázek. Děkuji. Paní předsedkyně, chtěl bych poděkovat eh, všem poslancům za nesmírně zajímavé otázky. A rád bych je postupně probral, i když samozřejmě eh, nechci aby se vše příliš eh, protahovalo. Nechci vás obírat o čas. Já bych zmínil jednu z našich priorit, která tady vyvolala velkou pozornost, a to je obezita. Bez pochyby platí, že navzdory tomu, že dlouhodobě věnujeme eh, na radě, v komisi, v parlamentu tomu velkou pozornost, a chtěl bych říci, že i národní vlády eh, se do toho vměšovaly, eh, protože, nebo hrají tam dlouhou úlohu, eh, protože mm, to je v národní pravomoci, tak přesto role obezity a počet těch případů stále roste. Zatím se nám nepodařilo vytvořit kolektivní řešení pro tento problém. Obezita, tak jak tady zaznělo, je jeden z faktorů, který vede ke vzniku dalších chorob. Kardiovaskulární choroby tady byly zmíněny, eh, také polovina případů diabetes typu 2 je ve spojitosti s obezitou. A tak to bychom mohli pokračovat. Eh, musíme na tom dále pracovat Musíme navázat na to, co bylo zatím připraveno v této oblasti a zaměřit se na jeden z nejzávažnějších problémů v oblasti zdraví v Evropské unii, a to je právě obezita. Myslím si, pokud chceme vyřešit takové problémy, tak musíme postupovat postupně, krok za krokem. Je třeba ukrajovat z toho problému po částech. A naše předsednictví tady navrhuje realistický krok správným směrem. Předkládá dokumenty, to je sice pěkné, studie jsou také pě- samozřejmě mm, vhodné, ale je nesmírně důležité, abychom tam měli praktické kroky. Předkládali konkrétní návrhy, a naše dva návrhy takové jsou. Vycházíme z toho, co bylo politicky dohodnuto v roce 2014 na radě. E, tam byly e, konkrétní závěry e, Rady za řeckého předsednictví, kde byl stanoven akční plán pro dětskou obezitu v EU a pod to se podepsalo 28 členských států. Já si myslím, že to, na čem jsme se dohodli politicky, to Nyní ovšem musí být revidováno a musíme se zamyslet nad eh, vylepšením těch cílů, které jsme si stanovili. Cíle nepomohou, pokud nedokážeme identifikovat, eh, kam jsme se posunuli. A pokud se nám to nepodaří alespoň z poloviny naplnit z praxi, tak zkrátka to zůstane pouze na papíře. Musíme hledat hmatatelné cíle eh, ve školách například, strava ve školách. Děti ve školách eh, tráví spoustu času. Někdy tam eh, jedí jedno, dvě nebo tři jídla denně a to, co se ve škole naučí, to potom přenáší nejen do svých rodin, ale platí to potom pro celý jejich život. Chovají se podle toho ve svém každodenním e, životě. A jak tady bylo řečeno, je potřeba tady e, změnit tradice a prosazovat tyto věci, když vychováváme naše děti. Eh, je potřeba začít od velmi raného věku, již ve školkách musíme poskytovat eh, takové stravovací návyky, které jim budou prospívat. Ovšem, je pravdou, že když se na to podíváme holisticky, tak eh, tady jde o to, jakým způsobem si školy obstarávají potraviny. Když vezmete jednu věc, a snažíte se to zhodnotit, tak a když se podíváte na eh, celkový trh s potravinami, tak zjistíte, že to tam hraje velmi důležitou roli. A my tak můžeme poskytnout eh, soubor nástrojů pro ty, kteří se pisují eh, podmínky pro zadávání eh, zakázek na potraviny ve školách a tím vlastně můžeme začít ty věci měnit. Předtím, než mě začnete omezovat, paní předsedkyně, v mé řečnické době, tak bych rád ještě zmínil e-health, elektronické zdraví a význam předjímání IT systémů v oblasti zdraví 10. až 12. května na Maltě proběhne konference našeho předsednictví na toto téma a očekáváme asi 2000 delegátů na této konferenci. A já bych vás chtěl všechny vyzvat, abyste si to zapsali, toto datum, možná, že se budete chtít zúčastnit. A tam právě se budeme zabývat aspekty, které souvisí s IT a zdravím našich občanů. Chtěli bychom se zamyslet nad tím, eh, jak eh, elektronické údaje o pacientech v jedné zemi mohou být přeneseny do další zemi, země, protože data náleží pacientovi a když se pacient přesouvá z jedné země do druhé, tak by tyto data měla cestovat s ním. A chceme se zamýšlet také nad big data. Jaká je hranice mezi eh, datovou ochranou jednotlivých pacientů a eh, a eh, co tedy je vlastně jakýmsi společným statkem společnosti, je tady otázka biobank a Eh, různé schovy informací, různé vzorky třeba eh, krve a tak dále, eh, které se vlastně někde schromažďují. Měli bychom mít někde nějaký souhrn, abychom měli přehled nad zdravotním systémem současným, ale abychom vlastně mohli i předjímat budoucnost. Jak víte, rozšifrování eh, DNA eh, bude stát asi 500 euro a eh, to bude velmi důležité pro to, jak bude probíhat zdravotní péče v EU. Velmi rychle bych se chtěl dotknout také toho, co tady bylo řečeno k veterinárním léčivům. Rád bych vás poinformoval o tom, že Rada která diskutuje o tomto tématu, není naše rada pro otázky zdravotnictví. Ehm, je tam nařízení 726 z roku 2004 a ta je teď, revidová, Ta je teď revidováno. A my teď vlastně zvažujeme, jak některé části tohoto nařízení, které se zabývá veterinárními eh, léčivy EMA, chceme to přesunout do EMA a chceme, aby, to, aby se to vzájemně eh, překrývalo, doplňovalo. Eh, v březnu, 21. března, proběhne neformální eh, rada, kde budeme diskutovat o vzácných chorobách, protože i pro ty nejmenší země, jako jsme my, je velmi důležité, abychom eh, nesledovali pouze eh, ty choroby, eh, kterými trpí mnoho obyvatel, ale abychom se zabývali i těmi, které jsou vzácnější. Jsme velmi rádi, že sdělení z 15. června, které bude vydáno 15. června, bude prodiskutováno, čekáme na to a e, pak budeme schopni o tom e, říci více a společně to prodiskutovat. Závěrem, pokud jde o lékařské zařízení, tak se chceme držet harmonogramu 22. února, tam by měla být dohoda, a 7. března to bude na radě a v dubnu by Evropský parlament eh, se mohl ujmout tohoto tématu. Děkuji. Děkuji vám. A nyní ještě několik dalších kolegů se chce na něco zeptat. A prosím, držte se řečnického času, tak, aby měl pan ministr čas na reakci. Pan Petrle. Děkuji, paní předsedkyně. Vážený pane ministře, chci nejprve Maltě poblahopřát k prvnímu předsednictví v Evropské radě. Jsem velice rád, že vaše země již zanechala určité stopy eh, v oblasti zdravotnictví v Evropské unii díky panu komisaři Borgovi, se kterým jsme měli skvělou spolupráci. Malta je součástí trojky spolu s Nizozemskem a Slovenskem a je velice dobré, že věnuje pozornost i zdravotnictví. V Evropské unii je nyní velice složitá politická situace. Máme zde Brexit a tak dále. Důležité je také klást důraz na výzkum, především výzkum nádorů, kde evropským lídrem je Spojené království. Myslíme si, že právě zdravotnictví je tématem, ve kterém eh, lze Unii více přiblížit občanům. Takže velice vítám úsilí malckého předsednictví v této oblasti. V Evropském parlamentu jsme hodně hovořili také o zdravé výživě a zdravém životním stylu. Nicméně čísla nám říkají, že to stále nestačí. Já jsem eh, velice rád, že existují ty plány na větší spolupráci jednotlivých eh, zdravotnických institucí i v této oblasti. Také si myslím, že potřebujeme přístupnější systémy zdravotnictví. Nyní je čas na to, aby i ministři zdravotnictví byli zapojeni do přípravy evropského semestru, tak aby i politika zdravotnická se nějak v evropském semestru odrazila a aby byla koordinována s hospodářskou a fiskální politikou. Chci se vás proto zeptat, jak se na to díváte a zda jste eh, připraveni ujmout se vůdčí úlohy během vašeho předsednictví v této věci. Děkuji. Paní Guteland. Tak, fru ordförande, tak, herr minister, för Děkuji. Hörom, eh... Děkuji za to, že jste přišel, pane ministře. Jsem velice ráda, že jsme zde mohli společně hovořit o antimakrobiální rezistenci. Já mám ještě další dvě témata, která mne velmi leží na srdci. Týká se to jednak eh, umělých potratů, které jsou především v té nejchudší části Evropy eh, prováděny nebezpečným eh, způsobem. Je jich až 20 milionů těchto nebezpečných potratů, 70 tisíc žen zemře a 50 tisíc má závažné důsledky. Chci se proto zeptat, eh, zda Malta plánuje nějakým způsobem zajistit aby eh, ženy měly přístup k bezpečným a legálním potratům. A potom se chci zeptat na ty hormonální disruptory. To je velice důležitá věc. A ten eh, návrh v komisi tam eh, se chci zeptat, zda je třeba ještě nějakým způsobem to ošetřit také v naší eh, legislativě, která se týká chemikálí. Prosím dalšího řečníka. Děkuji paní předsedkyně. Děkuji také panu ministrovi. Jsem velice rád, že Malta je připravená zabývat se problematikou obezity a vzácných chorob, ale měli bychom se také pokusit dokončit některá témata, která byla započata v minulosti. Mám na mysli například přístupnost léků. To je téma, o kterém diskutovalo nizozemské předsednictví a nedochází zde v podstatě k přílišnému pokroku, pokud jde o rovný přístup k lékům. Chci se zeptat, zda na toto úsilí nějak navážete. Ty ceny, jak vím, jsou často diktovány ze strany velkých farmaceutických společností a ty ceny se liší, takže jednotlivé členské státy se jaksi sami proti tomu nedokáží postavit. A potom ještě druhá věc, kterou zde zmiňovala paní Grostet, to jsou ta veterinární léčiva. To je v první řadě problém, který je spojen s antibiotiky. S využitím antibiotik pro léčbu zvířat. A to se totiž potom projevuje, nebo má to dopady i na lidi. A já si myslím, že zde bychom měli podniknout další kroky, protože jsme před rokem eh, zde měli přijetí jednoho právního aktu a nemá to vůbec eh, žádné další důsledky. Paní Šerpěrik. Děkuji paní předsedkyně, děkuji rovněž eh, panu ministrovi za to, že dnes mezi nás zavítal. Krátce před schůzí jsem s panem ministrem hovořila právě o několika velice důležitých tématech a nyní bych ještě ráda položila několik doplňujících otázek, a totiž, jak tedy se stavíte k těmto tématům, jak hodláte k ním přistoupit v budoucnosti. Každý pátý každá pátá osoba eh, umírá na selhání srdce či na infarkt a mnozí další jsou postiženi kardiovaskulárními chorobami. A proto se ptám, jak se chcete postavit k tomuto konkrétnímu tématu. Je zde petice proti selhání srdce, kterou podepsalo 200 osob. Já vás tedy prosím, věnujte pozornost tomuto tématu a zároveň se vás ptám, jaké konkrétní kroky hodláte učinit v rámci této problematiky. Děkuji paní Kádenbach, děkuji mnohokrát, vážený pane ministře. Bylo na vás položeno mnoho otázek a máte málo času na odpovědi, proto nebudu pokládat otázku, ale pouze přicházím s prospou. Evropský účetní dvůr v prosinci předložil zvláštní zprávu, která se jmenovala Zacházení s závažnými přeshraničními zdravotními nebezpečnými v EU. Důležité kroky byly při, již podniknuty, další musí následovat. Včera v parlamentu jsme měli možnost o této zprávě diskutovat a komise nám přislíbila, že doporučení účetního dvora e, bude akceptovat a bude se snažit je realizovat. Ale právě v oblasti e, přeshraniční zdravotní péče či prevence je důležitá role členských států a vím zejména například tu Mal, lety, že bylo učiněno již mnoho kroků, zejména v rámci těch excelenčních center a proto vás prosím, a doufám, že má prozba bude vyslyšena, prosíme, berte v potaz i tu zvláštní zprávu Ročního dvora číslo 28 z prosince 2016 a prosím, předložte ji kolegům na radě a prodiskutujte to s nimi, abychom měli i ze strany členských států v této otázce jakési následné kroky, které potřebujeme. Děkuji. A madame Serbu. Paní Serbu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Pane ministře, rovněž bych vám chtěla velice poděkovat za váš projev, zejména za to, že se chcete věnovat tématu obezity, jak to již zde nadneslo několik kolegů, zejména tématu obezity u dětí. Situace je skutečně závažná v Evropské unii a proto je velmi důležité, abychom dostali konkrétní opatření. Poprvé jsem ovšem v této oblasti optimistická, proto bych vás ráda povzbudila, dodala vám odvahy a doufám, že i Rada a Komise v této věci konečně dá zelenou. Děkuji pan Štefan Ek, děkuji mnohokrát. Vážený pane ministře, děkuji mnohokrát za to, že jste zavítal mezi nás. Dnes dopoledne byl zde na výboru váš kolega pro otázky životní opatření, pan Herrera, a který říkal, že dohodu budeme moci ještě letos ratifikovat a jedná se o tuť a víme, jak je tuť nebezpečná a víme, že pouze 25% lékařů, zubních lékařů používá zubní amalgán. Takže já si myslím, že pokud zakážeme pouze amalgán u těhotných a malých dětí do 18 let, tak si myslím, že to nejde příliš daleko. Jako nový zpravodaj pro nařízení EU o rtuti bych přirozeně přivítal trialog se slovenským předsednictví, respektive mohl jsem ho býval přerušit a pak by matské předsednictví mělo to potěšení vyjednávat se mnou nadále. Já jsem se samozřejmě s touto myšlenkou pohrával, ale nakonec se stínové zpravodajové a já jsme se dohodli, že vyjdeme radě vstříc a celou dobu, že tu celou záležitost dokončíme ještě před koncem roku. A jsme spokojeni s, ní, s tím, co, čeho jsme dosáhli, ale dovolte mi otázku, jsem zvědavý, zajímalo by mne, co si myslíte o totálním zákazu amalgámu v zubním lékařství v rámci ochrany lidského zdraví a životního prostředí? Co si o tom myslíte? Děkuji vám. Děkuji jako poslední paní Argeria Garcia. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, já bych ráda zdůraznila jednu věc. My zde máme celou řadu, tady jsem, tady sedím, zde máme celou řadu důležitých témat. Paní Grostet hovořila o velice důležité zprávě o veterinárních léčivých přípravcích. Já jsem zde spravodajkou eh, eh, u medikovaných krmiv. A to jsou jaksi témata, která jsou spolu úzce svázána. Bylo to obojí schváleno již před rokem a vy jste říkal, že jak si na tom pracujete, ale bylo by zajímavé kdyby eh, malcké předsednictví již mohlo přikročit k trialogu jak u veterinárních léčivých přípravků, tak u medikovaných krmiv. A ještě chci říct, že je velice důležitá kontrola dovozu z třetích zemí, tedy zdravotnická, hygienická kontrola, protože v některých eh, případech eh, jak si se eh, snižují úrovně fitosanitárních kontrol pro dovoz ze třetích zemí. Ale ta bezpečnost je naprosto zásadní. Říkám to, protože na minulém plénu jsme schválili usnesení eh, si proti oslabování eh, norem, které se kontrolují, týkají kontroly dovozu citrusů. Děkuji vážení kolegové a nyní dávám slovo panu ministrovi, aby zodpověděl ty velice zajímavé dotazy, které zde padly. Eh, Škoda, že nemáme dostatek času, protože bychom o tom jistě mohli diskutovat rozsáhleji. Projdu několika tématy, eh, které tady zazněly a budu hovořit anglicky, aby to bylo rychlejší. Taková jednodušší otázka, zpráva účetního dvora bude projednána v pracovní, ve skupině 21. Eh, února. Je to skupina o veřejném zdraví a děkuji řečníkům za iniciativu přednesení toho tématu eh, vzácných chorob. To je v souladu s našimi prioritami kde my bychom eh, se chtěli zabývat nepřenositelnými chorobami. Eh, například eh, kardiovaskulární choroby jsou jednou z nejdůležitějších příčin nemocnosti a úmrtnosti a já vám děkuji a doufám, že budeme moci pokračovat v této diskuzi nejenom na radě, ale na nejrůznějších setkáních, která nás čekají v dalších čtyřech nebo pěti měsících. Pokud jde o antimikrobiální rezistenci, tak očekáváme eh, v květnu nebo červnu tohoto roku, že komise předloží akční plán o antimikrobiální rezistenci na evropské úrovni a my to chceme zahrnout na program Rady pro zdraví během našeho předsednictví v Lucembursku. Takže to rozhodně bude jedno téma, kterým se budeme zabývat. Potom tady padl dotaz na Evropskou referenční síť Eh, Tady samozřejmě musíme být obezřetní, abychom neduplikovali to, co již existuje. Jak víte, jeden z největších problémů ve zdravotních systémech v e- celé EU je udržitelnost. Aby tedy systémy byly udržitelné, to je jedna z nejdůležitějších výzev. A jak tomu na pomoci je mimo jiné, že naše stroje budeme využívat co nejvíce, ty, které existují, a nebudeme duplikovat to, co již existuje. Evropská referenční síť je krokem správným směrem, protože to umožní pacientům z různých zemí mít přístup ke specializované lékařské pomoci napříč hranicemi a to e, zvýší potřebu pro jednotlivé země, e, tedy půjde o to, že nemusí mít každý specializaci na každou vzácnou chorobu a potom eh, strukturovaný, eh, skutečně postgraduální studium. Eh, tady my chceme zkrátka mít ty příslušné infrastruktury a krok tím směrem bude vítaný. Potom dostupnost léků. Tady si velmi uvědomujeme, že Eh, nové inovativní eh, léky se dostávají na cenu, eh, na trh a mají příliš vysoké ceny a to se týká zejména těch vzácných léků a, a jsou tady rozdíly mezi jednotlivými zeměmi a tady je potřeba to zregularizovat. Jsou tady rozdíly také mezi HDP v jednotlivých zemích a jedna cena pro celou Evropu. To by asi nebylo spravedlivé pro ty země, které mají nižší HDP. Eh, Ale rozhodně bychom se nad tím měli zamyslet, zejména eh, na regionální eh, na úrovni nějakých regionálních uskupení horizontální scanning a společné eh, opatřování nákup léků. To jsou samozřejmě možné alternativy a možné cesty. Chtěl bych vám všem poděkovat za velmi plodné odpoledne. A jistě si uvěd, nebo jistě víte, eh, že eh, chci být otevřen jakékoliv diskuzi, jsem ochoten prodiskutovat všechny vaše návrhy nebo dotazy, které by mohl vznést váš výbor Evropský parlament nebo jednotliví poslanci během našeho předsednictví. Těším se na to, že v příštích týdnech a měsících eh, budeme v té diskuzi pokračovat. Děkujeme, eh, vaše excelence. Eh, vidíte, že je tady velký zájem o tyto priority. Vidíte, oč nám tady na výboru NVD a já se velmi těším, stejně jako mý kolegové, že budeme s vaším předsednictvím spolupracovat. Děkujeme vám za to, že jste mezi nás přišel. Děkuji. Um, good afternoon, colleagues. Vážení kolegové, začneme odpolední hlasovací část. Doufám, že máte všichni kartičky, že jste připraveni. okay. So, <clears throat> proposal for a direct návrh na eh, směrnici o obalování a obalových materiálech a eh, odpadu z těchto materiálů, návrhy 134 a 21 ITRE, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 135, návrh 135, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno 136, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 144, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 1, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 24, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověřujeme. Dobře, takže 24. Okay, it's closed. Končím hlasování. Zamítnuto. Dobře, že jste mi to tedy připomněl. Návrh 159. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. ITRE 25. Kdo je pro? compromise one. Uh, uh, uh, prosím, uměte se slova a vysvětlete mi, v čem je problém, pokud tam nějaký problém vidíte. Je to v pořádku? Nemáte s tím žádný problém. Dobře, takže ITRE 25, kdo je pro? Prosím, zvedejte ruce. Já vím, že jste unavení, že je odpoledne, ale bohužel to jinak nespočítám. Takže kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Musíme to ověřit. Close. Adopted. Compromise 25. Kompromis 25, eh, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 191, 192 a 193, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Ověříme. Nezvedáte ruce, takže to nemůžu spočítat. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 5. Kdo je pro? Kdo je proti? Já se omlouvám, já ty ruce nevidím. Ještě jednou, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Opět, to je tedy dobrý kompromis. Kompromis 6 nyní, kdo je pro? Proti? Tato část sálu vůbec nehlasovala. Kdo se zdržel? Ještě jednou, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 264. Omlouvám se, říká paní předsedkyně, kompromis 9. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Nyní tedy 264, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. ITRE 33, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnut. Kompromis 8, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. ITRE 36, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Uh, oh Návrh 301 a 302 společně. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromis 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Nyní 309. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 12. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 13. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 14. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh 330. Kdo je pro? Proti zdržel se, schváleno. ITRE 38 odpadá. Takže 332. Kdo je pro 332? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 333. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 334 a 335 O nich tedy hlasujeme. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. ITRE 39. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 337 a ITRE 40. A kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. 339. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 340, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 341, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 342, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 343, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 344, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Končím hlasování. Zamítnuto. 3, 4, 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 3, 4, 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 3, 4, 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 358. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 359. Pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 360. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. ITRE 44. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 138. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. ITRE 22. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Ověříme. And it's closed. Končím hlasování. Schváleno. Návrh 20. Další návrh, o kterém hlasujeme. Aha. 363. 363. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 364. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 371 a 372. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Zamítnuto. ITRE 46. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 374 pro, proti, zdržel se, schváleno. 373, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 376, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITR 47, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh 377, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 378, pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 379, kdo je pro, proti, ještě jednou, 379, kdo je pro, Proti? Zdržel se? Schváleno. 380. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. 381. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 382. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 65. Kdo je pro? Proti. Zdržel se? Schváleno. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Kompromis 16. Nejprve, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. A nyní oddělené hlasování u návrhu 71. První část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Část 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. And closed. Končím hlasování. Schváleno. ITRA 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 74. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 75. Pro. Proti. Zdržel se. Ověříme. Nestihla jsem to. Končím hlasování a je to přijato. Kompromis 18. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. Návrh číslo 6. Pro je pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Číslo 7. Kdo je pro? Proti zdržel se, zamítnuto. 90, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 91, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 95, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 19, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 104, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 5, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 106, kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. ITRE 6. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. 108. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Schváleno. ITRE 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale ověříme. Končím hlasování. Omlouvám se. Takže ono je to zamítnuto. Zcela jasně. Jsme u návrhu 10 a 109. Kdo je pro? proti, zdržel se, schváleno. ITRE 9, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Kompromis 20, proti, zdržel se, schváleno. 112, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 113, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 114, kdo je pro, Proti? Zdržel se. Schváleno. ITRE 11. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Kompromis 21. Kdo je pro? Schváleno. Kompromis 22. Pro? Proti? Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 126. Kdo je pro? Omlouvám se, to odpadá. Takže ITRE 15. ITRE 15. Kdo je pro? proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 16, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Návrh číslo 16, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis 23, pro, proti, zdržel se, schváleno. Pozměňovací návrh 133 a ITRE 18 společně, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. ITRE 19, pro, proti, zdržel se, schváleno. A ITRE 20, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Ověříme to. Nejsem si jistá. ITRE 20, prosím. Ano, schváleno. Je to schváleno. Závěrečné hlasování o návrhu zprávy takto pozměněné. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování a návrh je schválen. Bylo paní Bonafé a vy jste se přihlásila o slovo, takže prosím. Ano, děkuji paní předsedkyně. celá ta práce a všechny ty kompromisy by vůbec nebyly možné bez výborné atmosféry spolupráce. Já bych proto chtěla poblahopřát všem stínovým zpravodajům za práci v uplynulých měsících a především chci poděkovat za trpělivost a za to, že si vydrželi eh, to rychlé tempo, ve kterém jsme probírali ten návrh. Chci také poděkovat poradcům a expertům výboru Envy a také za jednotlivým politickým skupinám, které často na tom trávily večery a víkendy. My jsme obdrželi poměrně širokou většinu. Já jsem ale přesto nepožádala o udělení negociačního mandátu, protože se domnívám, že ta, tento návrh je velice důležitý a že všichni kolegové musí být uh, schopni nebo musí mít možnost eh, přispět a myslím si, že parlament zde musí do těch jednání jít s velice silnou podporou. Takže ještě jednou děkuji všem za spolupráci. Děkuji, říká paní předsedkyně. A ještě je zde jedno hlasování. the last vote. A ještě tedy jedno poslední hlasování o návrhu legislativního usnesení jako celku. Opět elektronicky, prosím, můžete hlasovat. Končím hlasování. A je to schváleno. Blahopřejeme všem, kdo na této zprávě pracovali, především pak paní Bonafé. La Very nice. What's the next one? This is very short. So we finish. Florence, he has more surprises, or we can go on? No, no, no. Okay. Um, Vážení kolegové, poslední dnešní hlasování a slibuji, že bude tentokrát krátké, je zpráva o evropském semestru pro koordinaci eh, ekonomické politiky. Začneme kompromisem číslo jedna, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 5, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Eh, pozměňovací návrh 6, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 2, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 12, kdo je pro, proti, Eh, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 20, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pozměňovací návrh 26, kdo je pro, omlouvám se, říká paní předsedkyně, eh, kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 27. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. I když není to jasné, takže to ověříme. 27. Končíme hlasování a zamítnuto. 28. Kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnut. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30, kdo je pro, proti, eh, zdrželi se, zamítnut. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. 34, kdo je pro, proti, e, zdrželi se zamítnuto 35, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 37, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 36, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut. 38, kompromis, kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se schválen 46. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 50 pro, proti, zdrželi se zamítnut 51, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnut 52, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 54, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 56, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 57, kdo je pro, proti, zdrželi se schváleno 58, kdo je pro, kdo je pro 58. Hmm proti, zdrželi se zamítnout. 60, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. A nyní budeme hlasovat o návrhu, jak byl pozměněn. Elektronicky zahajuji hlasování. Končím hlasováním. A je to schváleno. Blahopřeji zpravodaji panu Nuno Melio. Tím končíme hlasování dnes odpoledne. A nyní těm, kteří mají Těm, kteří mají jiné povinnosti, nyní umožníme, aby opustili sál. Ale prosím potichu, pokud to bude ve vašich silách. just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 Yes. Well, dear colleagues, we, uh... Vážení kolegové, budeme pokračovat bodem číslo 20, návrh zprávy o omezení plítvání potravinami a zlepšení bezpečnosti potravin. Začneme tím, že udělíme slovo paní zpravodajce paní Borzan. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Kako moramo tako i političku obvezu smanjiti eh, ogromne količine hrane koja se baci. Evropská unie má politickou povinnost zaručit co nejnižší eh, plítvání eh, potravinami. Je to také důležité eh, pro to, abychom jaksi eh, šetřili eh, pohoné látky a podobně. Každý rok z Evropské unie vyhodíme 80 milionů tun potravin, 53% vyhodí rodiny, 19% je v oblasti zpracování a 12% jsou restaurace a 10% je primární produkce a 5% je to v obchodním sektoru. Mým eh, cílem bylo připravit zprávu, která se bude zabývat eh, plýtváním potravinami během celého toho řetězce výroby a spotřeby a také navrhnout praktická a politická řešení na zmírnění tohoto problému. Pro mne tím zásadním požadavkem je bezpečnost potravin. Jinými slovy, v té zprávě se nesmí objevit nic, co by jakýmkoliv způsobem ohrožovalo nebo snižovalo bezpečnost potravin. Ta zpráva se, jak si bude co nejvíce ve své struktuře blížit eh, směrnici o odpadech, o které jsme dnes hlasovali. Nicméně plítvání potravinami, to je problém mnohem širší než to, co je obsaženo ve zmiňované směrnici. Jsou zde důležité problémy jako označování potravin, zodpovědnost dárců, informace pro spotřebitele a další. A to jsou věci, které vůbec v té směrnici nejsou zmiňovány. V současnosti máme 52 evropských norem, které mají přímý dopad právě na tu eh, kvantitu odpadu, a to jak eh, z potravin, a to jak eh, pozitivních dopadů, tak negativních. Je to 29 nařízení, 10 směrnic, 3 rozhodnutí, 10 sdělení a jedno usnesení. V oblasti zemědělství, rybolovu, ochrany spotřebitele, daní, obchodu a podobně. Tyto dokumenty musíme podrobně zanalizovat, abychom pochopili, jak je změnit, abychom tím přispěli k omezení plítvání potravinami. Já mám samozřejmě k dispozici omezený počet znaků, omezená je proto i celá ta zpráva a proto jsou tam vlastně pouze takové zárodky těch eh, nápadů nebo návrhů. Nechtěli jsme zacházet do nějakých podrobných sektorových specifikací či doporučení, protože na to jsme neměli prostor. To necháme až na příště. Ten problém je velice složitý, proto je třeba na úrovni místní, regionální, národní i evropské poskytnout koordinovanou reakci a je také třeba začlenit do té spolupráce všechny zúčastněné strany. Je třeba vyžádat si závazné cíle, eh, což by tedy do eh, roku 2025 mělo být 30 eh, a do roku 2030 50 My bychom také potřebovali pro měření toho plítvání mít společnou metodologii, abychom to jaksi jednotně mohli měřit, protože pokud nebudeme mít společná měřítka, společná východiska, tak někdy nezjistíme, jakého pokroku jsme případně dosáhli. Uh, Myslím si, že je důležité eh, také stanovit určitou eh, hierarchii prodávaných produktů. Důležité eh, také je, aby občané správně rozuměli těm označením, že některé látky jaksi jsou určeny ke spotřebě, jaksi k té nejzaší spotřebě a u něčeho je napsáno pouze, že je to doporučené datum spotřeby a z toho potom také, z toho neporozumění uh, Eh, to potom vede k plítvání. Občany je třeba informovat, protože ti jsou vlastně tím klíčovým faktorem při omezování toho plítvání. Také je třeba podporovat osvědčené postupy, které již mnozí stakeholdři celého spotřebitelského a výrobního řetězce využívají. Rovněž daňová politika je zde velice důležitá. Týká se například dárcovství potravin. To by také bylo potřeba sjednotit. Potom zde máme řadu efektivních eh, pobídek jiného typu pro darování potravin. To je také třeba více podporovat takovéto pobídky. Také je třeba přikročit eh, vedle nových legislativních opatření k eh, hodnocení dopadu. Zemědělská politika a rybolovná politika mají také velký vliv na plítvání potravinami a komise by měla i k těmto dvěma politikám při jejich revizi přihlédnout. A členské státy by měly lépe využívat možností, které jim plynou z evropských programů a fondů. Takovým příkladem by mohlo být, mohl být program Ovoce do škol a Evropský fond pro rozvoj rybolovu. Také zde máme program, respektive je důležité lépe využívat programu, eh, který je zaměřen na chudší vrstvy obyvatelstva. Dále zde máme také rozvoj eh, nových obalových materiálů, ekologických materiálů. To by také mohlo přispět ke snižování plítvání potravinami. Důležité je také eh, prodloužit data trvanlivosti díky těmto novým obalovým materiálům. A ty nové obalové materiály právě mohou někdy zabránit tomu, aby se to jídlo brzy skazila a v některých případech tak zabránit plítvání potravinami jak na počátku, tak na konci celého toho řetězce. Ten problém má tedy celou řadu dimenzí. A Myslíme si, že na politické úrovni v Evropském parlamentu by to nemělo vést k nějakým uh, zásadním rozporům. Myslím si, že plítvání potraviny je něco, co neprospívá nikomu a doufám, protože se nám podaří dosáhnout koncensu a těším se také na dobrou spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že brzy, na, již na jaře, dospějeme ke hlasování o této zprávě. Děkuji a nyní mají slovo stínoví zpravodajové. Začínáme paní Delej. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat naší zpravodajce za odvedenou práci. Myslím si, že teď máme dobrý základ pro tuto eh, zprávu a připomíná, že je důležité vytvořit jasnou definici eh, plítvání eh, potravinami a já si myslím, že my tam předložíme některé poznací návrhy k této zprávě, pokud jde eh, o souvislost s tím, co bylo dnes odhlasováno o oběhovém hospodářství. Pro nás je důležité, aby celý potravinový řetězec od producenta po spotřebitele byl zahrnut a pokud jde o zemědělskou produkci, tak bychom chtěli jednoznačně vymezit to, co je plítvání a to, co je zkrátka ztráta v zemědělství v souvislosti se sanitárními a klimatickými podmínkami, eh, díky kterým jsou potom produkty nekonzumovatelné. Eh, to bychom měli odlišovat. Spravodajka eh, to před chvílí zmínila. A pokud chceme mít dobré východisko a závazné cíle, tak potřebujeme jednoznačnou definici, přesnou definici, harmonizovanou na evropské úrovni a potřebujeme společné metody, protože jinak eh, se nic z toho, co si přejeme, nenaplní. Je velice důležité, abychom eh, více upozorňovali spotřebitele na tyto věci. Potřebujeme mít eh, informační eh, kampaň na evropské úrovni. Eh, musí to zacházet do jednotlivých členských států. Musíme mít také lepší vzdělávání, lepší osvětu, pokud jde o omezení plítvání. Potom data, nebo da, data na produktech. Některé, některá označení jsou dnes zavádějící a tady vlastně nesmíme omezovat ochranu eh, zdraví spotřebitelů. Může to mít někdy eh, i dopad na životní prostředí. Měli bychom se více eh, věnovat darům. To jsou ty produkty, které již nemají místo v distribučním řetězci a, a různé nadace nebo pomocné organizace distribuují tyto potraviny různým potřebným lidem a my bychom jim to měli usnadnit a ty prostředky, které dnes mají k dispozici na evropské úrovni, by měly být potvrzeny. A bude naléhavé, aby eh, veřejná administrativa byla vzorem, pokud jde o potírání, plítvání s potravinami, protože ono je velmi obtížné diktovat našim občanům nějaké věci, eh, když naše členské státy sami jako takové se tak nechovají. Pokud jde o obaly, eh, tak já si kladu otázku, otázku eh, ke způsobu distribuce některých potravin a poskytování eh, služeb také pokud ovoce a zeleninu. Ehm, myslím si, že máme společný cíl. Víme, že je nezbytné pokročit v boji proti plítvání s potravinami a nepochybuji o tom, eh, že budeme moudře pracovat na našem výboru eh, s, panem, s paní zpravodajkou tak, aby eh, jsme co nejrychleji to téma zvládli vyřešit. Děkuji. Dalším řečníkem je pan Demesmaker. Děkuji, paní předsedkyně. Rovněž já bych rád nejdříve poděkoval paní zpravodajce za dobrou robotní práci, kterou odvedla. Je to, myslím, dobrá výchozí báze pro nás pro všechny. Ročně se promrhají tuny potravin a Když se podíváme na celý potravní řetězce, řetězec od zemědělského producenta až ke spotřebiteli je to ještě větší číslo, 18 až 26 kg ročně, mm, jak si se nedostane ke spotřebiteli a zůstane vyhozeno. Takže na tom je rozhodně třeba něco změnit. Mrhání potraviny není pouze ekologická otázka, je to také morální dilema byl vyvinut akční plán tak, abychom do roku 2020 snížili mrhání potravinami o 25 bude měřen celý řetězec, takže je důležité, aby byli zapojeni veškeří aktéři. Dnešní dialog je důležitý a přišel v naprosto vhodný okamžik, neboť nyní dochází k mnoha zajímavým hlasováním, co se týče přepracování zákonodářství, které se týká odpadu a také e, co se týče našemu přechodu k oběhové ekonomice. Balíček má v sebe důležité opatření, která se snaží zabránit tomu, aby docházelo k mrhání, tedy na jedné straně vyhýbání se tomu, aby odpad sníkal. a na druhé straně recyklace, opětovně využívání. To není dobré pouze pro životní prostředí, ale také pro hospodářství, neboť suroviny, i když druhotné, jsou velmi vzácný statek. A pokud je budeme využívat, budeme méně závislí na na třetích státech. Proto je důležité využívat i odpady z potravin. To je velká výzva pro eh, oběhovou ekonomiku a tady je důležité, abychom počet odpadů potravinových eh, zredukovali o polovinu do roku 2030, zde je důležitá přesná definice toho, co potravinový odpad vůbec je a potom dobrá metoda pro měření. V balíčku máme specifickou hierarchii, která ukazuje, jak dlouho je třeba, možné maximálně uchovávat potraviny a ještě ji využít. Také oddělování biologických, třídění biologického odpadu a recyklování nám napomůže omezit plítvání potravinami. Ovšem je třeba jít ještě dál. Ještě jednou děkuji paní zpravodajce za respekt paní Borzan za její zprávu a e, doufám, že se nám podaří pokročit ještě dále. Například účetní dvůr přišel rovněž s důležitým příspěvkem v této oblasti a proto se těším na dobrou spolupráci. Děkuji a nyní jménem Alde stínová zpravodajka paní Meissner. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Dnes hovořím za svoji kolegyni Uldike Miller, která bohužel dnes zde nemůže mít a která je stínovou zpravodajkou, ovšem sdělila mi, eh, co k tomu chce říci. Takže i z naší strany děkuji mnohokrát paní zpravodajce Ulrike Miller, řekla, že by byla velice dobrou práci pečlivou a těší se na spolupráci s paní zpravodajkou. Již při dosavadních, při dosavadní návrhu textu a projednávání se ukázalo, že plítvání potravinami je tématem, kde každý se je vědom toho, že třeba něco učinit a kde je důležité, abychom spolupracovali a táhli za jeden pro vás, abychom se podívali na to, jaké návrhy existují v různých členských státech, jaké věci se již osvědčily. Problém, během celého potravinového řetězce, od distribuce až k prostřebě Tady je třeba si uvědomit, že spotřebitel je hlavním, činitelem plítvání potravin 30%, produkce pouze 19%. Takže zde je třeba začít, abychom mohli něco vylepšit. Tady budeme mít nejlepší pákový efekt. Znamená to také, že restaurátoři a také Mm, turistické podniky a také obchod vlastně ne, e, nezapříčinuje příliš mnoho mrhání potravinami, takže zde je vhodné, abychom je příliš byrokraticky nezatěžovali. Hlavní problém je mlhání potravinovi v domácnostech, což souvisí zjevně s tím, že tady máme nedostatek informovanosti občanů, například o tom, jak je třeba správně skladovat potravinu, aby eh, vydržela déle, anebo dokdy je možné ještě nějakou potravinu požít, dokdy ještě neškodná a pak je tady velká neznalost i nutričních hodnot. Tedy je třeba abychom lépe komunikovali s občany v celé Evropě, potřebujeme lepší, nové komunikační cesty a pak zde ta vytvořená evropská platforma by nám skutečně mohla velice na pomoci k tomu, aby ve všech členských státech lidé dostali informace, které potřebují. E, tedy od této platformy očekáváme, že e, tam nebudou pouze příklady osvědčené praxe, které bude schromažďovat, ale očekáváme od ní i to, že umožní a eh, spolupráci, ulohčí spolupráci eh, lokálním eh, subjektům a hráčům a připraví individuální řešení toho, jak se vyhnout mrhání potravinami. I se tady hovořilo o tom, že je tady velká ochota darovat potraviny, ale i zde je třeba říci, že potřebujeme zabránit tomu, aby byly příliš velké náklady na transakce. I zde by bylo možné zavést jakousi platformu, která by poskytla standardizované platformy, které by se mohly lokálně přizpůsobit a které by pomáhaly přímo lokálně lépe koordinovat poptávku a nabídku v oblasti darování potravin. Tedy i zde bychom mohli využít digitální prostředky. Já tedy říkám, že vždy je důležité zprostředkovávat řešení, namísto toho, abychom je předepisovali. Závazné kvóty, ano, to je důležité, neboť, ale důležité si uvědomit, že ještě nemáme jednotnou definici minerální potraviny, stejně nemáme ani žádnou jednotnou metodologii pro měření, takže zde potřebujeme pokrok co možná nejrychleji, jak u definice, tak u metodologie. Do, po, dokud ovšem přesně nevíme, o čem hovoříme, no tak nemůžeme zavádět závazné kvóty. To by byla špatná cesta. Děkuji mnohokrát a těšíme se na spolupráci. Děkuji a za zelené pan Škrlek. E, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěl nejprve poblahopřát kolegyni Borzan k její zprávě, ve které zdůrazňuje celou řadu zajímavých aspektů důležitých, abychom dokázali zredukovat plítvání potravinami. Paní eh, poslankyně požaduje závazné cíle. Za to jí děkuji. A to přesto, že v balíčku o oběhovém hospodářství se hlasovalo trošičku jinak. Občané musí omezit plítvání potravinami. A my musíme zase apelovat na Evropskou komisi. Evropská unie musí ukázat, že se snaží dodržovat udržitelné, dosahovat těch eh, cílů udržitelnosti. Myslím si, vedle toho, co zde již zaznělo, že je důležité zdůraznit také prevenci plítvání potravinami. Musíme do toho procesu zapojit jak výrobce, kteří musí přihlížet ke kvalitě produktů. Ale na druhé straně je třeba podívat se také na to, jaké informace dostávají spotřebitelé. Spotřebitelé musí si být vědomi toho, že důležitá není pouze kvalita potravin, ale že důležité je nenakupovat příliš mnoho věcí najednou, což potom vede ke zbytečnému vyhazování potravin, navíc se tím plítvá i energií a vodou, které jsou používány na výrobu takových potravin. Já se také těším na velice plodnou spolupráci a doufám, že i díky této zprávě se nám podaří více občany upozorňovat na tuto problematiku na celé úrovni Evropské unie. Děkuji a nyní pan Pedicíny. Děkuji, paní předsedkyně. Paní předsedkyně, já než eh, se pustím do svého projevu, tak eh, bych chtěl připomenout, že včera jsme zde opět byli svědky diktatury většiny. A chtěl bych eh, říct, že si myslím, že úloha místo předsedy ve výboru, výboru Envy vlastně na nic není, nebo slouží jen k omezeně. Myslím si, eh, že zde tedy jaksi eh, ten proces není příliš demokratický. Na druhé straně ale bych chtěl tedy říci paní zpravodajce, že i my se budeme snažit konstruktivně spolupracovat i s dalšími stínovými zpravodaji na této zprávě. Uděláme to ve výlučném zájmu občanů, nikoli těch eh, směšných skupin. Pro nás jde o prioritu pro občany, tedy omezení plítvání potravinami. A Myslíme si, že i v době, kdy řada občanů trpí chudobou, se stále na hlavu vyhodí za rok více než 170 kg potravin. A myslíme si, že abychom tomu zabránili, potřebujeme především zacílené vzdělávací programy a také lepší komunikaci směrem k občanům prostřednictvím jasného označování potravin. Myslíme si také, že prodejce a výrobce je třeba podporovat v tom, aby ty potraviny, které již nelze prodávat, mohly darovat zpracovat a myslíme si, že i zpracovávání potravinových odpadů by se mělo řídit určitou hierarchií, tak jako jsme to schválili u toho odpadového balíčku. To znamená, měli bychom prioritizovat eh, potraviny pro lidi oproti potravinám pro lidi, měli bychom se soustředit na kompostování místní a e, lokální a také anaerobní zpracování. Myslíme si také, že to domácí a místní kompostování často jaksi se nedaří a že ty způsoby, kterými jsou ty potraviny, ty odpady zpracovávány, vlastně, eh, že se to děje jaksi neekologickými cestami. Myslíme si, že bychom měli více podporovat eh, třídění potravin, protože je absurdní, že v některých zemích se biologické potraviny stále ještě vyhazují do směsného odpadu. Děkuji, pane Peričíny. Nyní zde máme několik dalších členů, kteří se chtějí ujmout slova, chtějí komentovat další témata. Dám slovo panu Lavíjovi nejprve. Děkuji, paní předsedkyně. Já také děkuji paní zpravodajce za skvělou práci, kterou odvedla a také za její úvodní příspěvek. Rád bych ale zdůraznil také, že je potřeba v tom řetězci, který vlastně počíná někde na poli až po tu konečnou spotřebu, rozlišovat mezi fyziologickými ztrátami a tím skutečným plítváním. Ono je jasné, že v rámci celého toho řetězce od pěstování až po stůl že musíme eh, jaksi zrekonstruovat ty jednotlivé kroky a u nich se zaměřit na omezení plítvání. Podívejte se ve vědecké bibliografii na osvědčené postupy v některých zemích, které ukazují, že existují efektivní nástroje na omezení plítvání. Je zde jedna proměna, o které se zde ještě nehovořilo, a to je vztah cen a trvanlivosti protože eh, plítvání ve fázi distribuce se dá omezit, pokud jak si eh, se ty slevy přizpůsobí době, která ještě zbývá, eh, než tedy vyprší ten, ta doba trvanlivosti. Většinou si v obchodě kupujeme třeba mléko, které má delší dobu trvanlivosti. Pokud by se to jak si dalo proporčně ocenit, zlevnit, tak by to přispělo k tomu, že by se množství těch potravin, které se vlastně stávají odpady, omezilo. Potom zde máme takzvané last minute market, to znamená, že se zlevňují výrobky, které jsou před do, ukončením doby trvanlivosti. To si myslím, že je něco, co by se mělo zobecnit, co by nemělo být pouze nějakým eh, k výjimečným krokem, ale mělo by se to stát běžnou součástí komunitární politiky. Děkuji mnohokrát, pan Gřib. Děkuji, paní předničanca. <clears throat> Já myslím, že eh, to, co je podstavovým problémem, to je určitě brak Děkuji. Myslím si, že hlavním problémem je nedostatek údajů. Samozřejmě že nikdo příliš nechce rozšiřovat statistiky o produkci odpadu. Myslím si, že náš zpravodaj narazil na tento problém, když připravoval toto velmi zajímavé stanovisko a myslím si, že obecně, pokud se podíváme na situaci, tak je velmi málo zemí, které schromažďují tyto data ke ztrátě v potravinovém řetězci. A e, například Japonsko nebo některé evropské země se snaží vyvinout úsilí v této oblasti, ale ve většině evropských zemích nemáme skutečný e, sběr dat. Jsou to pouze odhady, takže těch 89 milionů e, tun plítvání potravinami, to jsou data z roku 2011, ale jsou to pouhé odhady. Takže ehm, je velice pravděpodobné, že plítváme do této míry potravinami v EU, ale jsou to pouze odhady. Jenom málo členských států má uh, přesné odhady nebo přesné údaje. A myslím si, eh, že to je přiměřené počtu obyvatel. Uh, to je to, jak vlastně eh, jsou tyto odhady vytvářeny na základě počtu obyvatel. Eh, to je také ekonomický vývoj HDP na obyvatele. Eh, a je to vlastně tak, že čím lépe na tom ta země je, tím více potravin se předpokládá je ztraceno nebo větším počtem potravin se plítva. Tady čelíme velmi závažnému problému, jak ta data schromažďovat eh, a jak vlastně přistupovat k těm datům, které jsou již schromážděny. Potom tady máme samozřejmě sklizeň, kde vlastně dochází k polovině eh, ztrát a potom eh, v další etapě v celém tom potravinovém řetězci až k konečnému spotřebiteli dochází k dalším ztrátám. Já nejsem samozřejmě expertem na třeba oblast rybolovu, ale dostal jsem nějaké informace a vím, že tam také dochází eh, k mnoha eh, k častému vyhazování eh, ryb. A také pokud jde o sklízení zeleniny a ovoce, tak tam k tomu dochází také. A potom je tam samozřejmě skladování. Jsou určité požadavky, eh, ke kterým by mělo být přihlédnuto. Čím eh, širší distribuční řetězec, tím více požadavků na kvalitu. A pokud jde o nespracované potraviny, tak tam to platí obzvláště. Někde jsou to třeba mrkve eh, nebo jiné typy zeleniny a ovoce, které nevypadají pěkně, jsou třeba menší než Eh, jiné kusy ovoce nebo zeleniny, ale nejsou horší, pokud je o kvalitu ale zkrátka nesplní ty požadavky a proto jsou vyhozeny. Eh, tedy, když hovořím o požadavcích, tak je vytváří samozřejmě velké distribuční řetězce. A to je obrovský problém standardizace to platí také, když hovoříme o skupinách eh, výrobců. Samozřejmě, oni eh, generují mnoho odpadu. A tady musíme si uvědomit, co by mohlo být eh, využito třeba ve formě šťáv, ale no, to je dobré, když to jde, ale ne každý odpad z ovoce a zeleniny lze takto využít. A ve Velké Británii sněmovna připravila zprávu, eh, kterou jsem se zabýval, analyzoval jsem to. Britské orgány to zanalizovaly, ale podle jejich nálezů eh, tyto potraviny mají dobrou kvalitu, ale jsou velmi často odmítány spotřebiteli a, a potravinovými řetězci. A to, co říkal pan Lavia, je také pravda. Cena produktů, které jsou těsně před expirací. Ta cena by zkrátka měla být nižší, měla by, eh, mělo by to být eh, odlišné od jiných produktů. A další věc, na kterou bych chtěl upozornit, je lepší spolupráce Myslím si, že zákonodárci, vlády a také velké distribuční eh, řetězce nebo sítě třeba ve Velké Británii, eh, by měli spolupracovat ve Velké Británii, tam velmi dobře spolupracovali a potraviny eh, z velkých distribučních řetězců byly darovány třeba Tesco. To je takový příklad. To jsem se doseděl z takové zprávy, o které jsem tady hovořil eh, z té zprávy eh, z britské sněmovny. A oni vypracovali model pro sdílení potravin, jak poskytovat eh, určité potraviny distributorům, kteří je předávali charitativním organizacím a to fungovalo velmi dobře, třeba chlebové banky, potravinové banky a ti distributoři Eh, vědí, eh, kdo by mohl být eh, potenciálním příjemcem, kdo by to mohl využít, tyto potraviny. A když k tomu přidáme ještě efektivní fiskální politiku, různé pobídky, tak si myslím, že úspěch je zaručen. A to je cesta, kterou bychom se měli ubírat. Myslím si, že nejdůležitější zde je to, že plítvání potravinami je plítvání zpracovanými potravinami. To nemůžeme omezit. Pokud nebudeme na to apelovat, nebudeme eh, vzdělávat eh, občany a nebudeme zvyšovat jejich povědomí o této problematice, jejich etické vnímání. Tyto potraviny jsou velmi často levnější a takže je vlastně a, tendence koupit těch potravin více a když je nestihneme spotřebovat, tak toto, tyto zpracované potraviny, i když jsou i nadále zabaleny nebo ještě zabaleny, tak jsou vyhozeny, končí v popelnicích, třeba po Vánocích nebo po prázdninách. Takže Tady jde o zvyšování povědomí. Musíme vzdělat občany v této problematice abychom vyprodukovali jedno kilo hovězího, potřebujeme tisíce litrů vody. A to nezmiňuji další zdroje, které jsou zapotřebí k produkci jednoho kila hovězího, které potom eh, spotřebují eh, občané. Myslím si, že je to velmi zajímavá zpráva, velmi dobré stanovisko, něco mezi oběhovým hospodářstvím a biohospodářstvím, bioekonomikou. A tady už se dotýkáme i otázky obnovitelných strojů. Těch máme poměrně málo eh, a jsou omezovány. Eh, tady jde o uhlíkovou stopu. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Paní Koseka. Děkuji mnohokrát paní předsedkyně a děkuji mnohokrát eh, naší paní zpravodajce za zprávu, kterou předložila. Podle mě je také velice důležité, abychom zdůraznili, že je důležité odlišovat mezi plýtváním potravinami na jedné straně a na druhé straně nad těmi ztrátami, které jsou částečně přirozené. To je skutečně zásadní. Nepodaří se nám bojovat proti tomuto problému, kdy budeme házet, když budeme házet vše do jednoho pytle a budeme hledat po nějakém řešení one size fits all, tedy jedno řešení pro vše. Co se týče podpršenských slátů v boji proti mihání travinami, i zde jsou různé iniciativy v různých členských zemích, například Francie, tady má skutečně vůdčí roli a myslím, že je velmi důležité, abychom se poučovali, dívali se na to, kde již něco funguje dobrým způsobem, kde je již nějaká regulace, nebo kde je již nějaká regulace, která bohužel jaksi nedosáhla svého cíle, nebo ne zcela úplně. A ještě jedna záležitost, která je, myslím, opětovně špatně chápána. V mnoha zemích máme i v oblasti potravin momentálně skutečnou situaci oběhového hospodářství, například co se týče výroby masa zde například, když máme tele, tak 99% z něj se e, využívá také kosti a další část někdy i k získávání energií. E, nebo lékař, hep, výroba heparínu, to znamená výroba léku, takže je již mnoho příkladů, kde skutečně je vše využíváno. Tady je důležité abychom intenzivně povzbuzovali členské státy, které ještě nejsou daleko, aby se eh, jak si dívali na ty příklady osvědčených praktik a realizovali je u sebe. A jistě je důležité, abychom se soustředili zejména na domácnosti. 53% plítvání se odehrává právě tam a tam samozřejmě stát nemá možnost, a říkám, to je samozřejmě velice dobré, díky bohu, nemá možnost nějakého přímého vlivu. A tady je důležité zvyšovat povědomí, eh, senzibilizovat eh, jak se občany, jít zejména do škol. Například náš program ovoce a mléka do škol je, myslím, velmi úspěšný. Je to takový recept na úspěch a e, pomocí takovýchto programů se nám e, můžeme dělat mnohé u dětí a měli bychom e, takovéto programy mít. Je důležité se na děti zaměřit a pak je ještě vhodné, abychom se podívali na to, na tu otázku toho, že částečně potraviny jsou příliš levné. Podívejme se na vývoj cen v posledních letech a desetiletích. Jedna cena je konstantně nízká, respektive čím dál tím nižší. A to jsou potraviny, což jde, což jde velmi na úkor zemědělců, kteří velmi trpí tímto tlakem na ceny a vedlo to také k tomu, že potraviny se skutečně staly nějakým produktem, eh, který každý bez nějakého dlouhého uvažování vyhodí a vůbec se lidé nezabývají tím, kolik zdrojů bylo třeba proto, aby se takováto potravina vyrobila. A tady musíme začít. Na to se musíme soustředit. Před námi je velká práce, ale já jsem přesvědčena, že můžeme být úspěšní. A ještě jednou chci potrhnout, že důležité bude, abychom tady skutečně neházeli všechny a všechno do jednoho pytle, ale přesně podívali na to, jaké konkrétní opatření je smysluplné a jaké ne. A co souvisí spíše s mýty nebo nějakou vírou či pověrou a kde by bylo dobré zase mít osvětovou kampaň, protože nebylo dostatek osvěty. Děkuji ještě jednou mnohokrát paní zpravodajce a již nyní se těším na spolupráci na této zprávě tak, abychom ji dovedli úspěšně až do konce. Děkuji. Děkuji. Tím jsme se dostali na konec seznamu těch, kdo se přihlásili o slovo. Obracím se nyní na paní Nikola Kopulu, která je zástupkyní Evropské komise. Máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěli bychom poděkovat také paní Borzan za velice relevantní a podrobnou zprávu. Zazněla zde z úst členů parlamentu celá řada bodů, se kterými se plně shodujeme. Myslíme si, že je třeba mít koordinovanou politickou akci, abychom bránili plítvání potravinami a aniž bychom ohrozili současné standardy bezpečnosti potravin. To si myslím, že je ten nejjasnější signál, který tato zpráva vysílá. Evropská komise je plně eh, připravená vést úsilí Evropské unie Eh, na snižování plítvání potravinami v celém tom řetězci. A také se budeme samozřejmě eh, snažit do roku 2030 eh, snížit to plývání o 50%, což je jeden z těch udržitelných cílů. Důležité je především podpořit akce, které probíhají v praxi což je také součástí toho balíčku objevového hospodářství, který byl přijat v roce 2015. Myslím si, že z té diskuse také jasně vyplynulo, že plí Prevence plítvání potravinami vyžaduje akci na všech úrovních, na úrovni globální, evropské, národní, místní i regionální. A zároveň je třeba, aby se všichni klíčoví aktéři toho řetězce na snižování plítváním podíleli. Musíme tedy jednak budovat synergie, ale na druhé straně si také musíme uvědomovat, že ty akce musí probíhat na odpovídajících úrovních, protože ne vždycky je nejvhodnější postupovat na úrovni Evropské unie, když se si ty akce lépe uplatní na úrovni třeba hospodářských subjektů v potravinářském sektoru nebo na lokální úrovni. Prostě ta, pokud chceme něco dělat na celoevropské úrovni, tak to musí mít přidanou hodnotu. Ta zpráva rovněž zmiňuje klíčový prvek našeho akčního plánu a tím je vybudování platformy. Tato platforma, která se bude zabývat prevencí odpadu z potravin, byla vybudována v tomto roce, již jsme se v loňském roce, v listopadu jsme se již poprvé setkali. Je to jedinečné fórum a chtěla bych říct, že to není pouze další z těch diskusních platform, ale zaměřuje se skutečně na konkrétní akce, všichni důležití hráči v tom potravinovém řetězci, mezinárodní aktéři a členské státy, všichni se té platformy účastní. Cílem je sdělovat si osvědčené postupy a snažit se replikovat ty úspěšné modely tak, eh, abychom tedy se přiblížili tomu našemu cíly. Některé ty akce již probíhají. Jejich cílem je usnadnit například dárcovství potravin, lépe využívat bezpečné potraviny, které již nejsou v prodeji pro zpracování na krmiva a také lépe označovat ta data na potravinách. Dále je důležité také měření plítvání potravinami. To je skutečně nezbytná podmínka pro další akci nyní v současnosti víme, že nemáme dostatečné údaje, které se plýtvání potravinami zabývají nebo je zohledňují. Komise rovněž navrhla Eh, zrevidovat eh, rámcovou směrnici, o tom jste hlasovali dnes dopoledne a komise se snaží zavést nová opatření, která eh, jaksi nutí členské státy, aby v každém stádiu toho dodavatelského řetězce snižovali plítvání, aby monitorovali to plítvání a také, aby každý rok nebo každé dva roky podávali zprávu o dosaženém pokroku. Monitorování plítvání potravinami by mělo být také usnadněno tím, že přijmeme jednotnou metodologii. Tu by měla komise přijmout prostřednictvím prováděcího aktu, což by mělo umožnit všem aktérům podílet se na těch osvědčených postupech, tak, aby toho cíle SDG snížit plítvání o polovinu do roku 2030 mohlo být dosaženo. Komise již začala aktivně pracovat na přípravě té metodologie. První diskuse a první eh, setkání platformy se uskutečnilo již v listopadu, tak oficiálně, úředně ten prováděcí akt a ta metoda mohou být přijaty teprve poté, co bude přijata ta rámcová směrnice. Protože to je vlastně právní akt, který obsahují právní základ, který vůbec komisi umožňuje přijmout ten prováděcí akt. Náš pan eh, komisář eh, se osobně velice nadšeně účastní té diskuse, aktivně povzbuzuje členské státy a další aktéry, aby přikročili k příslušným iniciativám a aby skutečně eh, prakticky se snažili, aby se plýtvání potravinami omrze, omezilo. A také je třeba, aby Evropská unie zde byla celosvětovým lídrem. Důležité je také, aby jednotlivé členské státy měly do roku 2019 vypracovány akční e, programy na omezení plítvání potravinami. Děkuji. Děkuji a nyní se obracím zpět k naší paní zpravodajce, paní Borzan, aby naši debatu uzavřela. Děkuji paní předsedkyně, vážení kolegové. Vážené kolegyně, já vám všem mnohokrát děkuji za příspěvek do této debaty. Jak jsem již řekla, tento návrh zprávy je omezen rozsahem, protože máme určitá pravidla. Zazněla zde celá řada zajímavých příkladů. Například pan poslanec Lavíja zmínil zajímavý návrh a mnozí další, které nebudu jmenovat. Vy budete mít příležitost eh, zlepšit ten text prostřednictvím pozměňovacích návrhů, tak abychom na tu jeho závěrečnou podobu mohli být skutečně hrdí. Děkuji. Ještě harmonogram. Lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 31. ledna ve 12 hodin a hlasování ve výboru bude 10. nebo 11. dubna tohoto roku. A nyní zde máme bod 10 na pořadu jednání, ten jsme přesunuli ze včerejška. A je to návrh zprávy o závazných cílech v oblasti snižování emisí CO2 ze strany členských států do roku 2030. Spravodajem je pan Gerbrandy. Jsem velice ráda, že panu Gerbrandymu se podařilo překonat problémy s dopravou a že zde již nyní je. Dávám mu slovo. Děkuji, paní předsedkyně. A chtěl bych se omluvit za to, že se mi nepodařilo dorazit včera. Zasekl jsem se na několik hodin ve vlaku, takže se mi nepodařilo dojet do Bruselu, ale nejprve bych vám chtěl eh, poblahopřát ke zvolení do funkce předsedkyně v tomto krásném výboru. Děkuji Eh, také Giovannimu za eh, výbornou práci, kterou odvedl eh, v posledních dvou a půl letech při prosazování tohoto výboru a jeho zájmu. Je to opravdu skvělý příklad i pro vás, paní předsedkyně. Sdílení účilí, úsilí. Pardon. Jistě si pamatujeme na hlasování o ETS v prosinci a na tu obrovskou dynamiku pokud jde o tuto záležitost ve všech těch měsících před hlasováním a e, víme, jaký tady byl tlak e, průmyslu a jiných stran, Snadno zapomínáme, e, že ETS tady řeší asi 40 emisí v Evropě a všechny ostatní zbývající emise představují asi 60 Takže to je většina emisí skleníkových plynů. Tedy myslím si, že je důležité si toto uvědomit a poukazovat na to. Na úrovni jednotlivých států je to i jinak. Členské státy eh, mají třeba i 90 eh, emisí eh, v odvětví, které pokrývá právě toto nařízení. Chtěl bych poděkovat stínovým zpravodajům předtím, než začnu hovořit o obsahu. Děkuji stínovým zpravodajům za podporu v tom uh, přísném harmonogramu, který jsme tady měli. My jsme se snažili velmi zapůsobit na radu eh, s ohledem na vývoj událostí na radě a s ohledem na to, že Evropská rada v březnu uh, by mimo jiné měla hovořit uh, a hlasovat o ETS, sdílení úsilí a tak dále. Uh, pařížskou dohodu jsem bral jako takový základ, ze kterého jsem vyšel v mé zprávě a abych osvěžil vaši paměť. V pařížské dohodě se hovoří o tom, abychom zůstali pod eh, zvýšením teplot o, eh, pod dvěmi stupni a dokonce, aby ten nárůst nepřesahl pokud možno 1,5 eh, pardon, stupňů Celsia. Ehm, to znamená, že nám zpívá pouze pět let toho našeho uhlíkového rozpočtu, abychom emitovali to, co emitujeme. A pak už bychom mohli přesáhnout těch 1,5 stupňů. A pokud to o ty 2, 2 stupně Celsia, tak tam je to asi 20 let. Všichni, kdo podpořují pařížskou dohodu a tvrdí, že je to skvělý výsledek, si musí uvědomit, že je to nesmírně naléhavé, abychom problém klimatických změn řešili, abychom eh, opravdu dosahli cílů z Paříže. Za druhé, a to je vlastně můj první pozměňovací návrh, měním název tohoto nařízení a e, tam nejde pouze o označení, jde o význam eh, nejdůležitější legislativy v oblasti klimatických změn. Tam jsme často měli název, který nikdo nechápal, nikdo tomu nerozuměl pouze eh, pár lidí, kteří pracují v té bruselské bublině v oblasti klimatických změn. My, Evropská unie, by měla být, bychom měli být hrdí na naši politiku v oblasti eh, boje proti klimatickým změnám. Takže proto já jsem se rozhodl eh, změnit titul, název této legislativy. To je první pozměňovací návrh a tam jde o mnohem více, tam jde o to, že my to bereme velmi, velmi vážně. Potom eh, k obsahu, jaké věci zavádíme, co chybí a co existuje v legislativě ETS, to je dlouhodobá předvídatelnost. Toto nařízení uh, Eh, nezachází dále než za rok 2030 a neuvažuje, že má, ne, ne, nezmiňuje, že máme důležité cíle, striktní cíle i do roku 2050. Všechny investice, které uděláme teď, abychom dosáhli cílů pro rok 2030, by měly být také v souladu s těmi vzdálenějšími cíly eh, do roku 2050 a neměli bychom tady vytvářet nějaké blokační efekty tím, že se budeme snažit tady dosáhnout některých krátkodobých Eh, zisků, které by mohly ale zase ohrozit naše dlouhodobější cíle. Takže proto tady vlastně pracuji i s těmi cíly do roku 2050. Nesmírně důležitý eh, další eh, aspekt jsou ambice tohoto nařízení. Já bych je chtěl zvýšit ne tím, že změním cíle do roku 2030 nebo čísla pro jednotlivé členské státy. To se nechci dotýkat, ale chci uh, zmínit vlastně tu uh, dlouhodobou trajektorii. Pokud bychom to neudělali a drželi se návrhu komise, tak mnoho, opravdu mnoho členských států by mohlo emitovat mnohem více skleníkových plynů v prvních letech tohoto nařízení ehm, po roce 2020, než uvolňují do ovzduší v tuto chvíli. S ohledem na nalehavost problému klimatických změn bychom to neměli dopustit. A některé členské státy by dokonce mohli mít možnost zvýšit své emise během celého období. Takže z tohoto důvodu eh, zvyšuji ambice tím, eh, že Eh, začínám eh, s tou eh, dlouhodobou trajektorií již od roku 2017 místo teprve roku 2020. A další věc, která má dobrý důvod, měním ty kredity F, které se požadovaly a dělám to proto, že původní návrh komise vycházel z cílu energetické efektivity 27 do roku 2030 a my všichni víme, že v rámci toho zimního balíčku to komise změnila na 30 což znamená, že automaticky díky eh, vyšší energe- vyšším cílům energetické efektivity budeme uvolňovat méně skleníkových plynů, například pokud jde o budovy. A Eh, pokud tam budeme mít ten cíl 30 pro rok 2030, pouze 79 milionů kreditů LULUCF bude požadováno eh, v rámci té ideální cesty. Um, já tady to nesnižuju z 280 na 79, využívám flexibilitu, takže uh, můj návrh je snížit to z 280 um, milionů na 190 kreditů. A všechno to vychází eh, ze zvýšené ambice Komise energetické účinnosti 30 a pozice parlamentu z června minulého roku je 40 eh, energetické účinnosti do roku 2030. Takže my se tady vlastně i tak držíme eh, té nižší úrovně. Pokud jde o LULUCF, tak tady je samozřejmě Eh, toto důležité pro členské státy, aby snížili své náklady na harmonizaci. A já už jsem hovořil s mnoha zástupci mnoha členských států. Myslím si však, že je nesmírně důležité, abychom si udrželi ty dlouhodobé eh, klimatické cíle. Eh, lesy, které rostou a, a různé um, um, incinerační zařízení, spalovat spalovny, ty, ty vlastně také uvolňují CO2 a uh, tady my potřebujeme, pokud je ten dlouhodobý cíl, určitou záruku, že deforestace a další opatření nebudou pouze krátkodobou uh, cestou, pro dosažení krátkodobých cílů musíme opravdu myslet dlouhodobě a myslím si, že je významné, abychom využili všechny nástroje, které v Evropě máme, i finanční nástroje, abychom podpořili zemědělský sektor při snižování eh, emisí skleníkových plynů. Když se podíváme na nedávnou eh, zprávu účetního dvora, tak eh, z toho jasně vyplývá, že je tady velmi malý pokrok při využívání eh, prostředků v zemědělské politice, které by měly být využívány na klimatické opatření. A takže to by se mělo vylepšit. Tím bychom mohli velmi pokročit v potírání klimatických změn. A konečně, paní předsedkyně, eh, jeden z těch snadno dostupných zisků eh, leží v oblasti renovace budov ve eh, východu a středoevropských zemích je mnoho budov, které by mohly být re- renovovány, aby byly efektivnější. Ale všem na to je potřeba mnoho kapitálu. A proto by měl být vytvořen zvláštní fond 150 milionů obovolenek v prvních třech letech, by měl obsahovat tento fond. A to by nám poskytlo asi 150 milionů euro, díky kterým bychom mohli spustit další inovace do renovace budov, zejména ve střední a východní Evropě. Touto cestou bychom mohli pomoci těmto zemím naplnit cíle pro eh, nařízení o klimatických opatřeních v budoucnosti. Tento návrh je zcela v souladu eh, eh, s tím, co požadovala Rada z října 2014, aby HDP na hlavu bylo použito například jako základ a já ten systém nějak neměním, nesnažím se cokoliv eh, měnit, pokud je o individuální cíle jednotlivých členských států, ale myslím si, že klimatické změny bychom měli brát trochu vážněji než v tom stávajícím návrhu a měli bychom přihlédnout k tomu, co komise navrhla v tom, eh, co navrhla v zimním balíčku a jeden z hlavních, a to je jeden z hlavních argumentů pro můj návrh. Velmi se těším na spolupráci se stínovými zpravodaji a velice napjatě očekávám jejich první reakce. Děkuji. Thank you, miss. Děkuji, pane Gerbrandy. A nyní stínový zpravodajové. Za EPP e paní Ajuzo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Děkuji také panu Gerbrandimu za vyjádření jeho pozice. Pokud jde o ten návrh, myslím si, že tento výbor se musí zabývat eh, dvěma konfliktními body. V tom návrhu je těch 30 eh, eh, snížení, abychom jak si eh, v roce 2020 eh, eh, začaly postupně emise snižovat. A referenčním rokem jsou léta 2016, 2017 a 2018. Ty emise samozřejmě budou určitě nižší než ten cíl stanovený na rok 2020, protože to jsou jaksi roky krizové a tím, že se nebere rok 2020 jako referenční, tak tím eh, vlastně komise bere členským státům ty emise, na které by měly právo. Já si myslím, že to je takový polemický bod celého toho návrhu a myslím si, že určitě tam budou nějaké pozměňovací návrhy předloženy. A pak je tam ještě jedna další věc, podle mého názoru sporná, a to je otázka té kontabilizace, toho eh, počítání těch kreditů za využívání půdy. A tento mechanismus flexibility je podle mého názoru asymetrický, protože se domnívám, že je třeba počítat ty emise, ale uh, Nesmí to být eh, omezeno pouze na těch 280 eh, milionů tun. Tam je třeba počítat také s absorpcí CO2 lesy, protože to je v podstatě takový nejpřirozenější eh, způsob jak si toho odchytávání CO2. Potom eh, zde máme ještě další eh, mechanismy flexibility, které nebudu zmiňovat, to asi vyřešíme prostřednictvím pozměňovacích návrhů. Zmiňoval se o tom i pan Gerbrandy samotný. Eh, také pokud jde o název toho nařízení, ten by možná mohl být změněn, ale ten název bird, effort sharing tomu nikdo nerozumí. A pokud jde o tu renovaci budov a zlepšování energetické účinnosti, to je také velice důležitá věc, protože v Evropě a v mnoha evropských zemích je mnoho budov, jejichž izolační schopnosti lze podstatně zlepšit. A na to bychom také tedy asi eh, měli trošičku změnit ty eh, cíle a financování na jednotlivé eh, země, protože v některých eh, zemích eh, jaksi se budovy dostatečně nerenovují. Nicméně rada nějak rozhodla, my to asi budeme muset eh, respektovat. A potom pokud jde o ty referenční roky 2016 až 2017, pan zpravodaj se vlastně snaží o tři roky odložit ten začátek té sestupné trajektorie emisí. Nicméně musíme si uvědomit, že zde došlo k omezení emisí v důsledku hospodářské krize, alespoň eh, v některých zemích. A nemá smysl nepříznivé hospodářské situace v některých zemích využívat k tomu, abychom tedy na základě toho stanovovali ty referenční kvóty. Na to je třeba se podívat velmi Eh, podrobně. I sama komise toto přiznává a přiznává také, že je třeba oceňovat ty země, které ty cíle splní s předstihem. Pokud jde o stanovení těch národních cílů a 80% snížení pro všechny, zde pan eh, předkladatel vychází e, z rozpočtů komise, že se jaksi v roce 2030 nivelizují ty emise na hlavu. Nicméně to ještě neznamená, jak si to, že se to bude zbližovat, neznamená, že ty emise na hlavu budou skutečně stejné. Je také třeba mít e, na mysli příjmy na hlavu, a v některých eh, zemích právě ty vysoké emise na hlavu jsou svázány s nízkými příjmy na hlavu. Takže eh, myslím si, že plánovat něco, jak něco bude podle roku 2050, je poměrně jaksi ukvapené. Pokud jde o odhady možné absorpce eh, lesy nebo prostřednictvím využívání půdy, o tom jsme již hovořili. Pan Předkladatel hovoří o tom, že těch 280 milionů by se mělo snížit na 190 milionů tun. Zde je to velice důležité pro eh, některé členské státy a já s tímto snižováním ale nesouhlasím. Dále pan zpravodaj hovoří o tom, že v druhé polovině eh, století bychom měli dosáhnout čistých nulových emisí. Já si nedovedu příliš představit, jak bychom mohli vyrábět některé zemědělské a průmyslové produkty a přepravovat je bez jakýchkoliv emisí. Myslím si, že jediný způsob, jak toho dosáhnout, eh, je eh, jak si zvýšit tu absorpci respektive ta reálná absorpce by se měla do toho nějak započítávat. A potom nám navrhujete systém aukcí. To je ale složitý systém, jsou tam různé lhůty, různá množství na to dávání těch povolenek do aukcí. Já to celé, mně to celé připadá trošku e, složité, myslím si, že to je takové ETS 2. A opět si myslím, že, je něco, že to je něco, co budeme muset přeskoumat velice pozorně. My musíme se také snažit, aby ty ta opatření nebyla nákladná pro členské státy. Musíme se snažit srazit ty náklady na co e, nejméně. Takže myslím si, že je třeba využívat e, především té absorpce ze strany lesů a odpovídajícího využití půdy. To je podle mého názoru velice důležité pro celou řadu členských států a musíme to náležitě zohledňovat. A určitě o tom všem budeme v budoucnosti ještě mnohokrát a podrobně hovořit. Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Ajuzo. Nyní paní Dali. Já děkuji, paní předsedkyně. Nejprve bych chtěla poděkovat panu Gerprandimu za to, že nám představil eh, svou zprávu a děkuji mu i za pozměňovací návrhy. Eh, spoustu těch věcí již bylo eh, zmíněno, takže já se k tomu nebudu vracet, ale musím hned na počátku říci, že souhlasím s panem Gerbrandym, když požaduje ve své zprávě, aby se svět přikláněl k nízkouhlíkovému hospodářství. To, co bylo přijato eh, minulý rok, eh, ta pařížská dohoda eh, vede k tomu, že to je nezvratitelný trend. Ne, nestačí samozřejmě pěkně mluvit o tom, jak potřebujeme klimatické změny a jak musíme splnit pařížskou dohodu, eh, když nebudeme mít nástroje ji opravdu naplnit. To se stalo s ETS a eh, děje se to i v případě této legislativy, takže já si myslím, že toto nařízení o klimatických eh, změnách naplňuje ambice pařížské dohody a mělo by to vycházet z globálních závazků, abychom eh, zůstali pod dvěma stupně Celsia, ale dokonce 1,5 eh, stupňů Celsia. Také si myslím, že toto nařízení by mělo být v souladu eh, s cíly do roku 2050. Tam se to zvyšuje z 80 na 95 to snížení. A musíme se vyhnout tomu, že bychom tady měli nějaké výjimky nebo nepokryté oblasti, protože to by náš cíl podkopalo. Takže podporuji eh, přístup zpravodaje, pokud jde o tu dlouhodobou trajektorii, eh, tak to dáme předvídatelnost členským státům i soukromým investorům. Pokud chceme stimulovat eh, investice do eh, příslušných budov, průmyslových postupů, které jsou nízkouhlíkové a chceme se odklonit od eh, uhlíkově náročného průmyslu, tak to musíme řešit nejenom pro dalších 45 let, ale musíme se dívat déle do budoucnosti a musíme zajistit udržitelné nástroje pro ta další desetiletí a tedy nové takové, takto nastavené nařízení by přineslo mnohé přínosy. Ehm, podpořilo by to přechod k nízkouhlíkovému hospodářství a opatření na národní i evropské úrovni, která jsou zapotřebí ke snižování emisí, abychom tady měli ehm, města, ve kterých se lépe žije, abychom měli menší energetickou chudobu a zároveň vytvořili více pracovních míst. Myslíme si, že je v zájmu všech, aby toto nařízení se co nejvíce eh, tedy eh, zaměřilo na těch dalších deset let. Mělo by to být striktní, prosaditelné a také samozřejmě realistické. Mělo by to eh, pokrývat akce členských států, mělo by tady být transparentní, spolehlivé plánování, já chci předložit několik pozměňovacích návrhů, které budou eh, kráčet tímto směrem, ale samozřejmě se také těším na technické rozhovory s mými kolegy, na Envy a doufám, eh, že i příslušné, tedy i jiné výbory, které budou poskytovat eh, stanoviska, na přijeli své názory a těším se na spolupráci s dalšími silnými zpravody. Děkuji, paní Konečná. Děkuji, paní předsedkyně, děkuji také panu kolegu Gerbrandymu za jeho předložený text. Hlavním účelem návrhu má být jistě splnění závazku vyplývajících z přijaté dohody z Paříže a ze závěru Evropské rady z října 2014. Nicméně ruku na srdce, kolegové. Všichni v této místnosti moc dobře víme, že tyto závěry se vzájemně neschodují a že závěry z Evropské rady již nestačí ambicím z Paříže. A proto jsem moc ráda, že zmínku o Paříži pan zpravodaj již inkorporoval do své zprávy. Je to určitě důležité sdělení, které by z Evropského parlamentu mělo přijít. Narazili jsme na to v průběhu tohoto legislativního období již několikrát. Neustále řešíme omezování emisí všemožných polutantů a skleníkových plynů v průmyslu a v rámci energetiky a postihujeme je, pokud je neplní. Nicméně stále existují sektory, které se této regulaci neustále plně vyhýbají nebo ji dokonce obchází, či své výsledky jinak zkreslují, jak jsme se dověděli například v případě automobilového průmyslu. Proto velmi vítám snahu přenést alespoň část břemene také do oblasti, jako jsou budovy, odpady, doprava a především zemědělství, od kterého zde jen, eh, zde jen neustále slyšíme, že to nejde. Podle předloženého návrhu by u těchto sektorů mělo dojít ke snížení emisí na úrovni EU o 30 v porovnání s rokem 2005. Dnes už je jasné, že úplný ucelený obraz emisní situace a plánu dostaneme až se zapojením celého tzv. zimního balíčku 2016. Nicméně v obecné rovině považuji návrh effort sharingu za krok tím správným směrem. Nehodlám zde však jen chválit. Dle projekcí emisí skleníkových plynů v sektorech zahrnutých do effort sharingu dosáhne EU se současnými opatřeními jen 24 snížení emisí do roku 2030 v porovnání s rokem 2005. Pokud tedy chceme dostat svým závazkům, a já věřím, že chceme, a jsme toho schopni, bude nutné v tomto ohledu realizovat také dodatečná opatření. Co se mi na návrhu líbí velice je fakt, že je cíl Evropské unie v rámci principů spravedlnosti a solidarity rozdělen mezi členskými státy na základě HDP na obyvatele, kdy při stanovení cíle pro skupinu členských států s cílem vyšším, než je průměr Evropské unie, je rovněž přihlédnuto ke kritériu nákladové efektivity. Principy solidarity a nákladové efektivity musí být zachovány i na konci těchto našich vyjednávání. Proto mě mrzí, že navržené změny panem zpravodajem tento princip částečně narušují a jdou úplně opačným směrem. Chtěla bych se zástupců komise zeptat, proč je počátek trajektorie alokace stanovený již v roce 2020 a ne v roce 2021, navzdory tomu, že by mělo dojít k aplikaci stejného nastavení jako v případě effort sharing decisions, tedy v počátku období. Nezastávám také názor, že je vhodné stanovení počátku trajektorie pro výpočet alokace dle průměrných emisí z let 2016 a 2018, jelikož takovéto nastavení je spíše výhodné pro státy, u níž dojde k nárůstu emisí skleníkových plynů v sektorech effort sharingu a postihuje ty státy, které podnikly dřívější kroky ke snižování emisí. Tento návrh tak zcela reálně poškozuje ty státy, které aktivně snižovaly své emise a své závazky plní a naopak zvýhodňuje ty státy, které své závazky dlouhodobě neplní. Návrh navíc vytváří diskontinuitu v trajektorii snižování emisí. Trajektorie emisního stropu pro roky 2021 až 2030 by měla plynule navazovat na již odsouhlasenou trajektorii do roku 2020. Co se týče zavádění nové flexibility prostřednictvím zrušení povolenek ETS až do stanovené mezní hodnoty, tak v obecné rovině souhlasím s tímto návrhem, avšak budu podporovat jasné stanovení pravidel a limitů na využívání této flexibility tak, aby nebyla ohrožena stabilita systému ETS. Nejsem také moc velký fanoušek rozřazení členských států v takzvané flexibilitě využití čistých propadů na základě podílu zemědělství na celkových emisích zahrnutých v ESR do třech pevných skupin na místo logické křivky. Co se týče mého názoru na předloženou zprávu pana zpravodaje, tak je v současnosti více než rezervovaný. Z celého návrhu zprávy mám pocit, že vychází vstříc především těm zemím, které neplní nebo už ví, že nesplní cíle, ke kterým se zavázaly a teď se snaží různými kličkami z tohoto vyvázat, aby po roce 2020 nebyli v takovém průšvihu, jako jsou teď. A myslím tím například Německo, Irsko, Holandsko. Dále také nesouhlasím s tím, že by z novely mělo zmizet vymezení období, na které se má vztahovat. V tomto duchu hodlám podat pozměňující návrhy a moc se musím na, na konci svého vystoupení omluvit, ale nebudu zde možná moci zůstat úplně do konce projednávání, protože tento bod byl časově přeložen a já jsem s tím ještě v pondělí neměla šanci počítat. Děkuji. Okay. Eh, pan Eichhout, děkuji paní předsedkyně. Nejprve bych chtěl poděkovat panu Kerbrandemu eh, za eh, tento první návrh a začal bych možná tím názvem, který navrhujete. Já jsem vždy pro, abychom měli Eh, lépe srozumitelné názvy i pro ty, kteří žijí mimo bruselskou publinu. Takže s ním souhlasím, ale když to změníte, tak to potom budeme muset také naplnit a, eh, a my tady hovoříme eh, o provádění pařížské dohody. No tak pak to musíme naplnit, protože jinak ten název tomu nebude odpovídat. Myslím si, že pan zpravodaj tady k tomu přidává celou řadu vylepšení, k tomu, co navrhla komise Eh, ten rok, kdy to začíná, potom ta dlouhodobější perspektiva a snížení eh, flexibility, ale to, co zpravodaj navrhuje, tak to vlastně ještě neimplementuje pařížskou dohodu. Na tom budeme se ještě zapracovat a eh, to souhlasí s tím, co říkal kolega z EPP. Nejsem si jist, jestli mohu podpořit nulové emise v druhé polovině století, ale to je, prosím vás, v pařížské dohodě. Takže všechny země země, které tvrdili, že Paříž je skvělá, tak ty vlastně souhlasili s tím, že tam budou nulové eh, čisté emise v druhé polovině století pro celý svět, což znamená, že bohatší regiony budou muset jít rychleji vpřed. A to je právě Evropa. Takže pokud chceme říci, že svět by měl mít eh, nulové eh, čisté emise v druhé polovině eh, tohoto století, což je v pařížské dohodě, tak to znamená, že Evropa musí kráčet ještě rychleji. Takže pan zpravodaj tady říká, že tam má tu dlouhodobou perspektivu a hovoří tam o minus 95% to je to, co souvisí s tím scénářem eh, dva stupně, ale on potom později zase hovoří pouze o 80%, takže vlastně eh, nehovoří o tom vyšším požadavku. Můžete tedy čekat od nás posměvací návrhy, abychom trošku vylepšili váš návrh, pane Gertrandy. A tím už se dostávám k flexibilitám. Já si myslím, že i tady je to zajímavé, eh, to, co zpravodaj uh, zmínil i ve svých poznámkách. Když tady hovoříme o flexibilitě v rámci LULUCF, tak tam hovoří o, poz, o posouzení dopadu, kde se říká, že flexibilita by měla být mnohem menší, ale ve svém návrhu on vlastně nepřebírá ta čísla z posouzení dopadu, takže tady je otázka, proč tak nečiní. Uh, ale myslím si, že je opravdu důležitější položit si otázku, jestli opravdu chceme tyto dvě věci propojovat, protože když hovoříme o emisích s používáním eh, půdy, eh, tak je to něco jiného než eh, emise z fosilních paliv a, a takže pokud je o všechny tyto aspekty, tak z vědeckého pohledu uh, hovoří mnohé proto, aby se to nepropojovalo. Takže to bude opravdu zásadní diskuze, kterou povedeme na úrovni stínových zpravodajů, takže prosím čekejte pozměňovací návrhy, eh, které budou tu diskuzi anticipovat. Pokud jde o ETS, flexibilitu, tak tady Eh, se zpravodaj eh, tomu příliš nevěnuje. Možná, že mm, to souvisí s tím, že je z Nizozemska, ale je trošku zvláštní, že umožňujeme hlavně bohatým zemím, aby využívali flexibilitu pro systém ETS, o čemž my víme, eh, že oni získávají emise zdarma a potom to mohou různě využívat pro další výsledky. Takže tady budeme diskutovat i o těchto flexibilitách a odrazí se to v našich pozměňovacích návrzích. A potom poslední věc k platformě pro dražby. Já nevím, proč by se toto mělo spojovat s tím výchozím rokem, těch 150 milionů. Proč by to mělo být spojováno s tím počátečním uh, rokem? Uh, pokud eh, vlastně ztratíme ten eh, výchozí rok, tak vlastně ztratíme eh, i tu platformu. Takže my předložíme návrhy, kde podpoříme myšlenku té platformy, tak abychom zajistili, že budeme vycházet z těch nákladovějších řešení členských států, ale nebudeme to spojovat s tím výchozím rokem, rokem, kdy to začne, což dělá pan zpravodaj. Takže obecně podporuji ten směr ale předložíme návrhy, eh, které opravdu eh, budou eh, se zaměřeny na implementaci pařížské dohody, abychom neudělali jinou chybu jako jiní, kteří tvrdí, že implementují pařížskou dohodu, ale ve skutečnosti to nedělají. Já bych rád, kdyby se tomu Evropský parlament vyhnul. Děkuji. Děkuji panu Eichhoutovi. A koho dalšího máme na seznamu? Paní Évi. Děkuji, paní předsedkyně. I z našeho pohledu je návrh pana zpravodaje v podstatě z naší strany podpořitelný, zvláště pokud jde o ty cíle do roku 2050, v té dlouhodobé perspektivě tedy. Nicméně jde tedy o limit, který je nižší než těch 80%, jak říkal pan Eichhout. Pokud jde o fondy, tak velice synteticky, aniž to budu prodlužovat, z našeho pohledu by to mohla být cesta, kterou bychom se mohli vydat. I když zde jsou samozřejmě i další opatření na zvýšení energetické účinnosti, na šetření energií, to je určitě efektivnější. Pokud jde o ETS, zde se nedomníváme, že návrh umožnit členským státům až o 10 e, e, anticipovat ty cíle až do roku 2025 e, a poté to omezit tu možnost anticipaci pouze na 5 tam si myslíme, že to je spíše nebezpečné, protože by to mohlo potom vést ke spožděním a to by mohlo ohrozit ten finální cíl. Připojit se můžeme k návrhu omezit ty kredity LULUCIF, byť z našeho pohledu by bylo správnější úplně ty kredity zrušit, vynulovat to. A potom chci také říci, že předložíme pozměňovací návrhy. Jejich cílem bude právě vynulování těch jednotlivých eh, nástrojů flexibility, tak aby ten návrh byl co možná nejambicioznější. Protože toto nařízení je možná tím skutečným pilířem pomocí eh, kterého budeme bojovat proti emisím CO2. Máme zde i eh, směrnici ETS, která pokrývá průmyslová odvětví a ta, jak všichni víme, má mnoho nedostatků. Děkuji ještě jednou panu zpravodaji a také se těším na výbornou spolupráci na tomto fajlu. Děkuji. A nyní členové, kteří chtějí hovořit. Pana, Köst, paní Kost, Köstinger. Äh, Děkuji, paní předsedkyně. Já bych i hned navázala na to, kde skončila paní Evy. Já bych byla velmi potěšena, pokud by pan zpravodaj byl ochoten se s námi koordinovat zejména se koordinovat také s výbory, které jsou zapojeni do tohoto tématu a zejména také s návrhem, který máme nyní předložený v oblasti LULU-CF. Jsem přesvědčena o tom, že budeme mít dobrý klimatický a energetický balíček a že budeme mít velice koherentní a vyvážený postup, který potřebujeme. Jde mi také zcela jasně o to, abychom od samého počátku měli dobrý a sledění postup, zejména s výborem pro zemědělství, neboť právě v oblasti zemědělství a lesnictví jsou ta klíčová témata. A proto si toho musíme být vědomi a bohužel zejména lesnictví a zemědělství eh, se tomu velmi brání, ovšem je to jeden z těch hlavních sektorů, kterých se to hlavně týká, ale každý zemědělec, který, kterého se to týká, jak si sám již vlastně pociťuje dopady klimatických změn. Ovšem zemědělci mají masivní zájem na tom, aby to řešení bylo dobré, koherentní a zejména realizovatelné. A zde si myslím, že se nemůžeme obejít bez expertízy a znalostí výboru pro zemědělství. Jedna věc k mechanismu flexibility mezi LULUCF a effort sharing. Redukce na 190 milionů tun Eh, zde si myslím, že v praxi to pravděpodobně bude velice těžko proveditelné, a proto by pan zpravodaj nám možná ještě jednou mohl vysvětlit, jak si to vlastně představuje v praxi, jak to má fungovat, neboť zde se to těch sektorů skutečně týká velice, budou tím, eh, bude to na ně mít masivní dopad. V staré debatě mě chybí jedna věc, a to nezávisle na tom, od jaké frakce to vystoupení pochází, totiž nějaké jasně vyznání k tomu, že je třeba odlišovat mezi dvěma způsoby CO2 a když tady chci postupovat správně a efektivně, tak to je zásadní. Za prvé jde o zelené CO2. To je e, to pochází z běžného, z běžné cirkulace uhlíku rostlin, o tom známe, biomasa a tak dále. A to druhé, no to je fosilní CO2, které pochází z podzemních, z podzemí a které samozřejmě i nadále je pumpováno do běžné cirkulace uhlíku, do toho kruhu oběhového. Tady je třeba to rozlišovat. Pokud tak to nebudeme činit a nebudeme to měřit dvěma různými způsoby, tak náš úspěch bude pouze omezený. Dále započítatelnost zachycování CO2 z CF do systému ne, ne ETS by mělo být omezováno pouze na zemědělství, jinak nám prostě nebudeme mít dost podnětu pro opuštění eh, fosilních energií. I eh, udržitelné obhospodařování půdy musí být započítatelné. Pokud se nám nepodaří skutečně zapojit i všechny ty, kterých se to týká a vytvořit u nich podvědomí, že je důležité mít opatření, pokud vše, co my zde rozhodneme v rámci realizace zajistí pouze nárůst byrokracie, tak se nám prostě nepodaří dosáhnout našich cílů. A co se týče klimatického balíčku a samozřejmě dohody z Paříži, vše, co do toho spadá, je podle mě skutečně too big to fail, příliš významné na to, abychom se mohli dohodli to, že se to nepodaří. Proto je důležité zapojit lidi, zapojit lidi do realizace nemůžeme mít klimatickou a ekologickou politiku bez zemědělců a bez lesníků. A proto si myslím, že je velice důležité, abychom jim velmi naslouchali. Není důležité s nimi polemizovat, či hovořit o nějakých mýtech, či nějakých kliše, které velice rádi používáme a na které rádi poukazujeme. O to nejde v tom, kdy, kdy naší politice. Jde o důležité věci a myslím, že všichni jsou ochotní přispět svým dílem, abychom eh, toto ne-ETS dovedli k dobrému konci. Podle mě jedno, jak se to bude nazývat, důležité je, aby to skutečně fungovalo. A já si myslím, že se nám podaří se ještě dostat na velice dobrou cestu. Děkuji. Děkuji, pan Lavia. Děkuji, paní předsedkyně. Dovolte mi nejprve poděkovat panu zpravodaji Gerbrandimu za tento návrh a také za jeho úsilí a snahu prohloubit toto téma. My v Evropě máme často sklon všechno zjednodušovat, všechno to zkracovat, vymýšlet různé zkratky, ETS, LULUCF a tak dále. To jsou zkratky, které potom často jaksi občanům nejsou srozumitelné. Občané si ani neuvědomují, co zde vlastně děláme. A myslím si, že i pokud jde o název tohoto návrhu, je o něm možné diskutovat a případně to změnit. Pokud jde o ten eh, návrh eh, non-ETS, to si myslím, že je naprosto zásadní návrh a já bych k němu rád řekl něco především s ohledem na ten bod eh, začátku té trajektorie. Zvláště se to týká návrhu 145, pana zpravodaje. Zde se eh, vlastně eh, přesunuje začátek té trajektorie na rok 2017 a tam by potom vlastně v roce 2016, 2017 a 2018 by tam eh, ta úroveň měla být eh, stejná, což penalizuje některé země, které jaksi eh, v letech 2013 až 2020 si stanovili ty cíle ještě vyšší. Myslím si, že bychom jaksi měli přijít s nějakým mechanismem, abychom ocenili ty země, kterým se podařilo emise snížit eh, již dříve. A já v tomto smyslu zcela jistě předložím nějaký pozměňovací návrh. Potom zde máme návrhy 18 a 6 pana zpravodaje. Eh, tam se pan eh, zpravodaj zamýšlí nad eh, snižováním skleníkových plynů na léta 2030 až 2050 a navrhuje tam 80 eh, snížení. Evropa se ale již v Paříži politicky zavázala emise skleníkových plynů dlouhodobě snižovat a je v zásadě globálním lídrem v boji proti klimatickým změnám. Myslím si, protože je předběžné v tomto návrhu stanovovat nějaký závazný politický cíl. Myslím si, že by bylo dobré nejprve zde stanovit nějaké datum revize nebo nějaké eh, sladění těch jednotlivých cílů do roku 2050 s ohledem na to, co se děje jinde ve světě a také s ohledem na cíle do konce století. Také je zde eh, ta snaha omezit kredity v rámci flexibility LULUCIF eh, na 190 milionů tun. Zde by také bylo dobré podívat se na to, jakým způsobem komise vypočítávala ty jednotlivé podíly pro členské státy. Ono to není příliš srozumitelné, ty metody komise. A i zde si vyhrazuji právo předložit některé pozměňovací návrhy, kterými bych podložil tato svá tvrzení. Děkuji. Děkuji. Pan Leinen. Děkuji, paní předsedkyně. Hovoříme o třech sektorech doprava, budovy, zemědělství, kde omezování emisí v posledních letech probíhalo spíše pomalu pokud eh, dokonce nedocházelo k opaku, totiž k tomu, že se emise zvyšovaly. A proto si myslím, že toto nařízení přichází ve vhodný okamžik. A myslím, je třeba, abychom nyní měli závazné hodnoty pro snižování celkově, ale také v jednotlivých sektorech. Jan Gerbrandy předložil dobrou zprávu, Ehm, já tam vidím několik možností vylepšení, která si přejeme. Také si myslím, že je třeba hledět až za rok 2030. Eh, souvisí to s jistotou plánování pro aktéry a možná bychom měli provést také jakousi konkretizaci pro jednotlivé sektory právě po období po roce 2030. Měli bychom již dnes říci, co to tedy bude, jak to bude vypadat do roku 2050. Ano, Musíme se přizpůsobit dohodě z Paříže z předminulého roku, ale také údajům, které přicházíme, tedy těm datumům, které se k nám blíží, to je 2018 a 2020. Zpráva se říká, že Evropská unie by měla zareagovat velmi rychle a eventuálně by se měla připravit na reči, by mě měla poskytnout revizi cílů. Zajímavý je ten změněný startovní bod na rok 2017, ten výchozí bod. Bylo by špatné, kdybychom tam měli kdyby v roce do roku 2020 emise i nadále rostly, proto si myslím, že, ten, že ten, to výchozí bod v roce 2017 je, myslím, velmi vhodný. Neměli bychom naše úsilí oddalovat, měli bychom skutečně již nyní stačí začít LULCF i já jsem kritizoval skutečnost, že to byl jakýsi, měl být jakýsi vyhýbací manévr pro redukci, kterou potřebujeme v dopravě a budovách. Je třeba tomu zabránit, alespoň to velmi silně omezit. Ovšem, skutečnost je taková, že užívání půdy samotné může přispět k ochraně klimatu. Jan Gerbrandy řekl dřevo, ano, pokud budeme zasazovat stromy, tak tyto stromy vyrostou a pak se vykácí a budou spáleny, takže emise. Možná by bylo tedy vhodné, abychom vedle hospodářských lesů měli také lesy na ochrany klimatu, tedy zalesnění, která nebudou pokácena a spálena, která zůstanou stát, proto aby tyto lesy mohly zachycovat eh, CO2. Existuje mnoho studií na toto téma, já se tedy ptám komise, jak se dívá na tuto skutečnost lesy na ochranu klimatu v zemích Evropské unie. Máme velké plochy, plochy které nejsou obhospodařovány. A toto by se možná mohlo pozitivně započítat do politiky ochrany klimatu. A poslední věc, to je ta nová platforma. Ano, skutečně. Renovace, renovování budov je důležité téma. Tady máme regionální fondy, které již poskytli, nebo v rámci kterých jsme uvolnili několik miliard. Nikdy to není dost, to je jasné, nebude dost. Ptám se pana zpravodaje, jak komplikovaný bude tento systém, ty aukce, ty certifikáty, eh, ty, ty nové certifikáty, to rozdělování, ta alokace, není tam ta byrokracie příliš velká? Ten malý segment, který máme, to nejsou žádné obrovské sumy, to jsou malé částky. A proto se ptám, kolik byrokracie si tady dodatečně vytváříme. Ano, a ještě na závěr chci říci, že předložíme pozměňovací návrhy. Děkuji. A pan Fielner, děkuji. Nejprve bych chtěl podpořit to, co říkal pan Lavia o národních cílech ano, mě dělá problémy pochopit tu logiku. Já se dovedu představit, od koho čeho se bude točit diskuze, že bychom vůbec se neměli ani snažit něco z toho změnit a tak dále. Ale komise sama říká, že využívají HDP jako určitý eh, klíčový základ pro vytváření národních cílů. Pokud ty věci jsou tak závažné a Eh, v oblasti klimatických změn a pokud musíme spěchat, a já si myslím, že ano, tak nevím, proč bychom eh, tady měli vycházet pouze z nákladové eh, efektivity. Když se snažím se na to podívat z pohledu perspektivy HDP, tak samozřejmě Švédsko je na vrchu, ale Lucembursko to má téměř dvojnásobné HDP, Malta a Malta má poloviční závazky než Švédsko, ale neodpovídá to tomu HDP, takže tam vlastně nesedí ta logika. Kdybych měl nalézt jednu nějakou červenou nit, která prochází tímto návrhem, pokud to o distribuci nebo to rozdělení, tak ti velcí uh, znečišťovatele, ty tam, ti tam mají jakousi úlevu. To je jediná logika, kterou já tam vidím. A upřímně si myslím, eh, nebo mm, mám pocit, že to asi je výsledek nějakého vyjednávání pozdě v noci mezi členskými státy, a kde komise se snaží tady eh, jaksi eh, vyjít vstříc členským státům, nebo nějak to zkrátka nastavit, aby to přijali, tak já tohle ale přesto nemohu vysvětlit mým voličům, mým občanům, no, protože eh, není možné vysvětlit tato čísla, to, jak jsou rozdělena. Ale chci dát šanci komisi, aby vysvětlila, jaká logika zatím je, pokud to ty národní cíle, protože já ji tam zkrátka nevidím. Je složité směšovat diskuzi o LULUS CIF a s, tedy s tímto a tak dále. Je tady ale jedna věc a já jsem trošku nervózní, když tady e, poslouchám pana zpravodaje, když hovoří e, o e, těch kreditech a o zaručení jakési trvalosti, pokud jde o lesnictví. A tady se snažit o nějakou permanentnost, když eh, tedy zasadíte strom, když strom eh, vyroste, tak zkrátka časem, dříve nebo později odumře a potom eh, bude emitovat CO2. Stromy jsou trošku jako lidé, když jsou v tom teenagerském věku, tak samozřejmě ukládají CO2 a potom zkrátka, když zemřou, tak ho uvolní. Takže tady je potřeba efektivně to využít tu věc, tak to je zkrátka to sklidit eh, nebo využít to, eh, když eh, ty stromy pokázíme. A z pohledu klimatických změn by asi nebylo dobré toto opouštět. To nás nezachrání, když ty stromy zasadíme a pak je tam necháme. Uh, Možná, že to má jiné benefity, ale ne pro klimatické změny. Takže my bychom ne, eh, tedy k tomu neměli tak uh, přistupovat. Využít eh, změnu uh, půdy. Nemůžeme používat, nebo měli bychom to použít. V tuto chvíli využíváme pouze 60 eh, z těch rostoucích eh, stromů. A my musíme se zamyslet nad tím, jak využívat naše lesy pro aby nám pomohly při potírání klimatických změn. A kdybychom snížili ty kredity, tak to by mělo opačný efekt, to by nám nepomohlo. Děkuji. Pan Palco. Azt régóta tudjuk, hogy mi... Děkuji. Každá cesta vede do Říma, ale zároveň jsme se eh, také dozvěděli, že pokud o klimatické změny, tak každá cesta začíná v Paříži. Dokonce i název tohoto pozměňovacího návrhu odkazuje na pařížskou dohodu. Proč eh, COP21 je označován za historický milník? Protože jsme konečně řekli, že, právně závaz, že budou učiněny právně e, závazné e, sliby. Já jsem asi v roce 2016 předložil písemnou otázku panu komisaři Kaněte a tam šlo o to, do jaké míry dohoda znamená zodpovědnost pro USA v případě, že se změní administrativa. Já jsem um, totiž nechápal, co přesně znamená právní závazek pro jednotlivé signatáře. A komise uvedla, že důvěřují, že USA naplní to, co slíbili v dohodě uh, v dohodě o čistém ovzduší a, o dalš- a v dalších aktech. Komise tam nevnímala žádné nebezpečí. A teď, jak vidíme, eh, při, eh, nástup pana Trumpa vede k tomu, že webové stránky Bílého domu o klimatických změnách byly eh, zrušeny. Takže a je tam také energetický plán USA, který slibuje, že klimatický akční plán bude zrušen, což by uvolnilo asi 300, 30 eh, miliard eh, dolarů a navýšili by se díky tomu eh, platy, ale nenaplnily by se díky tomu pařížské dohody. Já si uvědomuji, že tento výbor se bude muset zaměřit na naše skutečné úkoly Evropská unie samozřejmě musí splnit své závazky, ale nemůžeme přehlížet vývoj na globální scéně. Evropská unie je zodpovědná pouze za 10 globálních emisí a znečišťování. A my tady to, znam, to znamená, že musíme řešit globální problém. A já to nemůžu iniciovat, ale tento výbor by mohl přece navrhnout otázku k ústnímu zodpovězení na komisi a radu, abychom o tom diskutovali na plenárním zasedání, tedy otázku, co Evropská unie chce udělat na globální scéně jako globální hráč, aby zajistila, že klimatická, klimatická dohoda bude naplněna druhým největším znečišťovatelem, tedy USA, protože jinak tady zcela marně navrhujeme akční plány, protože globálně to k ničemu nepovede. Děkuji. Další řečník. Ja, Dank, Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji zpravodaji eh, za návrh. Chtěl bych navázat eh, na předřečníky pana Fjellnera, Elizabeth Köstinger a, a také na a, spojení a, ETS a LULUCF. Já si myslím, že porušnost, kterou navrhla komise, by měla být e, zachována, a to i v té výši, kterou navrhla. Já si myslím, že to je pobítka a, a e, je potřeba uznat, e, výzvy a e, úkoly zemědělství a lesnictví e, při výrobě potravin, e, produktů pro bioekonomii i tedy i zemědělství přispívá k boji proti klimatickým změnám. Myslím si ale také, že ty kredity těch 280 milionů tun z odvětví Lulu, z oblasti LULU CF nedosahují ehm, tedy ty oblasti eh, budov, eh, renovací a tak dále, tam bychom neměli příliš zasahovat, protože tam za to zodpovídají národní eh, státy a, a také kredity z lesnictví ehm, by měly být zahrnuty do těch flexibilit ve výši 280 milionech tun. A není mi jasné, jak to myslel pan zpravodaj, pokud jde o pozměňovací návrhy 22 a 23, zda si tedy nemyslí, že zde e, vzniká tlak na nadměrné e, plnění LULU CF. Ten cíl no debit bude e, nadměrně splněn. Co si o to myslíte? Můžete to blíže vysvětlit? Thank you very much. Děkuji mnohokrát, vážení kolegové. A nyní se obracím na zástupce komise. Mám zde pana Gemerckého. Prosím, máte slova, můžete reagovat na to, co zde zaznělo. Děkuji. A blahopřeji také k vašemu zvolení. Velice se těšíme na spolupráci s vámi ve výboru Envy. A toto je tedy přání i mého komisaře, se kterým jsem dnes odpoledne hovořil. Uh, Padlo zde v diskusi několik otázek, na které bych rád zareagoval. Možná bych měl začít jednou, která byla velice důležitá, a to je alokace cílů. Proč to bylo uděláno tak, jak to bylo uděláno? Zde se musíme podívat na závěry Rady z října 2014, kde evropští představitelé se společně zabývali hodnocením dopadu komise a říkali si, jaké mají před sebou možnosti a dohodli se na tom, že chtějí, aby ta alokace cílů byla spravedlivá. A jak vidíte, členské státy mají velice rozdílné finanční kapacity. Proto HDP na hlavu bylo vzato jako ten hlavní parametr, hlavní faktor, na jeho základě se rozhodovalo o alokaci těch cílů. Těch eh, věcí nebo problémů s tím bylo více, ale nebudu zacházet do podrobností ta nákladová účinnost, je eh, také bude dosaženo, protože ten návrh je flexibilní. Ty cíle nemusí být dosaženy ze strany členských států samotných. Oni jich mohou dosáhnout také spolu se sousedními zeměmi, takže je tam i flexibilita jaksi přes eh, několik členských států a to právě může přispět k té nákladové efektivitě. Ten Návrh má tedy za cíl e, tři věci. Být spravedlivý, být nákladově efektivní a také samozřejmě být e, celiství z pohledu životního prostředí. Tím se dostávám k té druhé otázce od pana Lavíji. A ta se týkala výpočtu flexibility Luciev. Zde Opět závěry rady jasně stanoví, že existuje velice omezený potenciál zmírňování v oblasti zemědělství podle toho effort sharing nařízení, nebo jak se to bude v budoucnosti jmenovat. A tam se to týká metanu a oxidu dusíku. A proto jsme tam to propojili právě s LULCF. Pokud se podíváme na jednotlivé členské státy, tak eh, opět jejich zemědělské sektory se velice mezi sebou liší. V některých zemích je velice vysoký podíl emisí metanu a oxidu dusíku. Oni to tedy eh, mají hodně zastoupeno v těch eh, sektorech, které stojí mimo ETS eh, a tam potom oni budou mít větší flexibilitu. My jsme tam použili takový třípásmový přístup. Ty země, které mají ten problém velice omezený, potom ten průměr a potom ty země, které skutečně mají velice extrémní podíly emisí metanu a oxidu dusíku ze zemědělství. Tolik tedy jako reakce na ty dva zmiňované dotazy. Potom ten návrh komise, tam v podstatě eh, my chceme splnit náš současný závazek eh, podle pařížské dohody. Tam se hovořilo o roce 2030. Pokud bychom chtěli eh, se na to dívat v dlouhodobějším horizontu, tak eh, komise samozřejmě v roce 2001 provedla hodnocení eh, dopadu a připravila cestovní mapu nízkouhlíkové ekonomie do roku 2050. Nicméně komise si uvědomuje, že ty cíle, které jsou stanoveny v pařížské dohodě, eh, se váží na to snižování o 1,5 stupně nebo zabrání zvyšování o 1,5 stupně. A to tedy budeme muset ještě analyzovat. My v současnosti již stanovujeme cíle i pokud tedy stanovujeme cíle za rok 2030, tak je to možná trošičku předčasné, protože teprve v roce 2018 budeme mít k dispozici více informací, více údajů. A teprve tehdy se budeme moci zaměřit na tu strategii v polovině století. Pokud jde o návrhy 22, 23 a 25, dopady na administrativní zátěž. Zde navrhujeme mít oddělené plány pro využívání půdy a lesnictví. Trošičku to duplikuje to, co komise navrhuje v té části, která se týká zprávy Evropské energetické unie, kde budeme po členských státech požadovat akční nebo národní plány v oblasti klimatu a energie. A tyto akční plány by rovněž měly obsahovat to, co členské státy budou chtít dělat v oblasti zemědělství a lesnictví. Takže z tohoto pohledu zde může dojít k určitému zdvojování. Pokud jde o ty aukce, to také samozřejmě nám způsobí určitou administrativní zátěž, stejně tak jako členským státům, ale i u Lulciev, kde jste požadovali eh, každoroční výkaznictví a eh, každoroční podávání zpráv, tak to se v současnosti stejně neděje. Pokud se podíváte na náš návrh Luciev, tak my tam říkáme, že by se to mělo dělat v pětiletých obdobích, tedy každých pět let a kdybychom to dělali častěji, tak by se administrativní zátěž mohla drasticky pro členské státy zvýšit. Potom je zde máme eh, návrh 33, tam jsou určité institucionální věci, kde se říká, že komise by měla vyčkat eh, vydání zprávy Evropské environmentální agentury a pak teprve bychom měli zareagovat. Já se ale domnívám, že toto jde, tento požadavek jde jaksi nad rámec institucionálního uspořádání Evropské unie, protože komise má právo iniciativy a má také povinnost provádět své vlastní hodnocení dopadu nezávisle. Myslíme si, že tedy jaksi eh, ta zpráva příslušné agentury by k tomu mohla jaksi eh, do toho mohla interferovat a také ty delegované akty budou připraveny na základě budoucích jednání. Pokud jde o omezení flexibility a za počáteční bod té trajektorie, to si myslíme, že je pokryto v tom stávajícím hodnocení dopadu, takže to je hodnoceno a víme také, že to bude podléhat politické volbě, tomu, jak se rozhodne politicky parlament a rada. A je to tedy jakýsi ústřední bod těch jednání mezi radou a parlamentem, jakožto spolu zákonodárci. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní se obracím zpět na pana zpravodaje, aby uzavřel diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Nebude to trvat dlouho, protože nemáme čas na to, abychom diskutovali pečlivě o... E, pardon, budeme na to mít čas příští, příštích týdnech a měsících, ale e, teď už e, dnes už se přepozdívá. takže zareaguji na některé otázky a komentáře kolegů. Obecně jako zpravodaj, když jako zpravodaj Vidíte, že EPP si myslí, že zacházíte příliš daleko, zelení si myslí, že nejste dostatečně ambiciozní, tak eh, jste jaksi uprostřed eh, toho celého spektra a to znamená, eh, že pokud jde o rovnováhu, tak jsem možná našel tu správnou, ale chápu argumenty kolegů, na některé velmi dovedně odpověděla komise, takže tam už se k tomu nebudu vracet. A kolega z komise je v tom uh, výmluvnější než já. Na některé odpověděli již jiní kolegové. Myslím si, že je tady obecná široká podpora pro tu linii, pro kterou jsem se rozhodl a že uvidíme u konkrétních podrobností, v konkrétních částech textu nebo myšlenek. Zda tedy je to to správné řešení. To neznamená, že nakonec eh, nebudeme muset učinit politickou eh, volbu, politické rozhodnutí. Já si myslím, že komise tady eh, v tom svém závěrečném vystoupení byla naprosto jednoznačná. Ne, návrhy vychází z posouzení dopadu komise takže zůstávám eh, v rámci té nákladové efektivitě, eh, kterou eh, identifikovala komise. Ty volby, mm, to rozhodnutí je samozřejmě politické v rámci mm, těchto hranic a proto jsem své, svou první prezentaci započal tím, že jsem stůraznil, jak nesmírně naléhavé je mít tady klimatickou politiku a že už nemáme mnoho času. Pani Ajuzo a otázka absorpce. Plně s vámi souhlasím, že nulové emise v roce 2050 to samozřejmě znamená eh, i zahrnutí kapacity, eh, absorpční eh, kapacity lesů, zelených ploch a tak dále. Takže si myslím, že ehm, tady bychom se nad tím měli ještě více zamyslet. Velká podpora ze strany sociálních demokratů tady zazněla a já se opravdu těším na jejich návrhy. Paní eh, Konečná, i když už odešla, tak eh, k tomu bych řekl, že je tady velmi dobrý důvod, proč jsem se rozhodl tak, jak jsem se rozhodl. Protože kdybychom začali až v roce 2020, tak eh, bychom měli strach, že budeme mít velší přebytek a pak bychom se zase báli, že nesplníme cíle roku 2030, takže proto jsem se rozhodl pro tuto trajektorii. Bez iCloud, ano, souhlasím s mnoha vašimi eh, komentáři. Těch 80% eh, v mém eh, návrhu do roku 2050. To je ve srovnání s rokem 2005 a ne 1990. Takže je tady určitý eh, rozdíl. Já s vámi plně souhlasím, ale je to trošku eh, jiné, protože to opravdu jsem to srovnala s rokem 2005. Potom několik připomínek k LULUCF. Paní Köstinger, pan Linz, Labia a další eh, Christopher Fjellner pokud jsem se něco naučil v posledních 7 a půl letech, eh, v Evropském parlamentu. Nikdy se nedohaduj se severhařany, pokud jde o stromy. A já se do toho nebudu pouštět. Ale většina těchto lesů, ty už tady prostě jsou. A navzdory těmto lesům a jejich úžasné eh, absorpční kapacitě, my jako lidé jsme vytvořili obrovský eh, klimatický problém a já s vámi souhlasím, že potřebujeme eh, správné řízení lesnictví, abychom zmírnili množství eh, CO2, které je uvolňováno do ovzduší. Ale teď tady řešíme otázku, zda to máme odečíst od emisí v dalších oblastech. A já si nemyslím, že bychom to měli učinit. Myslím si, eh, že bychom to možná měli udělat eh, jenom velmi, velmi omezeně. Já jsem velkým fanouškem zemědělství a vím, jaké jsou problémy v zemědělství při eh, snižování emisí, ale přesto i tak zemědělství musí pracovat na tom, aby snížilo emise skleníkových plynů. Je to obtížné, ale přesto bychom od toho neměli upouštět Kdybychom to tak učinili, tak by to bylo ještě obtížnější v budoucnosti. Myslím si, že jsem se zmínil snad o všem nebo o většině věcí. Ještě Joe Linen k tomu fondu. Zda to nebude příliš byrokratické. Je to samozřejmě možné, takže to musíme velmi bedlivě sledovat Budeme o tom diskutovat i s komisí, možná, že to spojíme se systémem ETS, tam infrastruktura už existuje, ale uvidíme, jestli to bude vůbec možné. Chápu tento argument a jako liberál rozhodně chci co nejvíce zabránit eh, nadměrné administrativní zátěže, ale myslím si, že ten princip je správný. Pokud se nám podaří snížit nebo omezit množství administrativního břemene a budeme mít takové přínosy toho fondu, tak bychom mohli dospět k velmi pozitivnímu výsledku. Děkuji, paní předsedkyně, myslím, že to by stačilo. Děkuji všem, kteří se zapojili do diskuze. Závěrečná lhůta je 1. února 12 hodin a budeme hlasovat ve výboru 30. Eh, května. Eh, body pod bodem různé nejsou a naše příští zasedání proběhne 30. 31. ledna zde v Bruselu. Začne to v 15 hodin 30. Eh, ledna. V tuto chvíli vám děkuji za účast a těším se na shledanou.